Right, welcome everybody. We've... Dobrý den, dámy a pánové, vítejte všichni. Myslím, že většina politických skupin již zde je zastoupena, to je výborné. Samozřejmě v pondělí bývá někdy obtížné eh, se sem včas dostat, i když Belgičanům se to zřejmě dobře povedlo. Čtyři, ano. Takže poprosím vás o přijetí návrhu pořadu jednání pořádku, nevidím žádné námitky. Obávám se, že pro vás mám určitá sdělení předsedkyně. Zaprvé bych vám ráda připomněla, že zítra nezasedáme v této místnosti, ale v hemicyklu, takže si prosím vezměte sebou eh, příslušné dokumenty. Také vás musím informovat o trialozích takže pokud je o Evropský eh, fond rizikového kapitálu a Evropský fond sociálního, fond sociálního podnikání, proběhl druhý trialog společně k oběma tématům, a to 12. června. A bylo dosaženo pokroku u celé řady bodů. Příští trialog je plánován na 20. června. Eh, pokud jde o CRD 4 a CDR, proběhly 13. a 14. dva další trialogy. Bylo dosaženo pokroku s tím, že byly víceméně finalizovány eh, kompromisy o směrnici o kapitálové, kapitálových požadavcích, s tím, že některé technické aspekty je třeba ještě dořešit během tohoto týdne, ale Zbývají nám ještě některá velká témata, jako je odměňování, eh, dále ukončování činnosti bank a příslušné plány a také eh, dodatečná kapitálová rezerva pro systémově významné instituce. To vše zbývá dořešit a některé z nich, jako například ta rezerva, jsou propojeny i s nařízením, takže to pravděpodobně bude třeba řešit zároveň. Další trialogy proběhnou v příštím týdnu. Pokud je o, o CARP, to je směrnice o hypotékách. Po hlasování minulém týdnu zpravodaj, zpravodaj není přítomen. Dobrá, takže to nyní nebudeme propírat, vrátíme se k tomu později, až dorazí zpravodaj. Mám tady ještě druhou stranu. Musím vás také informovat, e, zdá se, o e, určité korekci. Všechny jazykové verze návrhu, e, návrhu opravy k nařízení EMIR byly 14. června obeslány členům našeho výboru a podle článku 216 jednacího řádu Eh, Nejsou-li vzneseny žádné námitky z výboru, bude korrigendum předloženo parlamentu. Bude to oznámeno na červencovém plenárním zasedání ve Štrasburku a korrigendum bude považováno za přijaté, leda, že by se objevila žádost od politick, některé z politických skupin nebo alespoň skupiny 40 poslanců, aby se o korrigendu hlasovalo. Eh, musím zde přečítat obsah stručně. Aha, takže musím to přečíst. Články 14 a 85. V článku 14.5 druhý podostavec. Pokud do 11. prosince 2014, myslím, že ta oprava se týká měsíce, jde o dopady dotačních požadavků. Dále v článku 85.3 je stanoveno, že ESMA bude poskytovat eh, zprávy do 30. v tomto případě září, no poskytne zprávu do 30. září 2014, takže v korigendu se vypouští druhý podostavec eh, o článku 14.5 a mění se textace tak, aby byla konsistentní. A u 85, respektive do 85 je převzato znění z článku 14.5, takže vše bude probíhat v září zřejmě. A dále v článku 89 je změna, která má zaručit, že lhouta do něž ústřední eh, protistrany a eh, obchodní reprezentáře musí eh, splnit nařízení, je jasná. A dále jde o přijetí technických norem ve formě aktu přenesené působnosti. Jde tam pouze o datum Eh, vstupu v platnost, nikoli datum, kde bude komise přijímat eh, příslušnou normu nebo ji zveřejňovat. Takže tady jde pouze o takovéto eh, technické vyjasnění. Takže v příštích dvou z těch trialozích už to napiš, budeme psát od začátku správně. Dále k bodu tři není hospodářský dialog s Belgií a výměna názorů se Stevenem Vanake, Stevenem Vanakerem, místo předsedou vlády a ministrem financí a udržitelného rozvoje odpovědným za veřejnou službu. Dám slovo panu ministrovi a poté proběhne výměna názor. Omlouvám se, pane ministře, že jste musel vyslechnout tato má sdělení předsedy, ale takový postup parlamentu, jak jistě víte. To je v pořádku, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem s velkým potěšením přijal eh, vaše pozvání jakožto nový belgický ministr pro financí. Eh, jsem velmi rád, že se lépe seznámím eh, s výborem pro hospodářské a měnové záležitosti a také, že se dále zapojím do dialogu mezi Evropským parlamentem. Ehm, belgické předsednictví plně podpořilo Eh, vyjednávání o six-packu s Evropským parlamentem. Evropská vize i tradice, evropská tradice v mé zemi eh, vám jsou velice dobře známé, velmi dobře víte, že Belgie je velice mm, zaangažovaná na podpoře parlamentu a já bych chtěl také vzdát hold velkému přínosu parlamentu evropským idejím. Dámy a pánové, vzhledem k daným okolnostem, myslím, že je vhodné říci, že hospodářská situace v Belgii eh, je lepší než eh, situace v celkově v eurozóně. Eh, Centrální banka Belgie spočítala, že v poslední době HDP Belgie je pevnější, robustnější než celkově v evropské eh, zóně. Když se podíváte na první diapozitiv, tak uvidíte, že pokud jde o růst HDP v posledních čtyřech letech, Belgie má Eh, opravdu velice dobrá čísla růstu. Já myslím, že eh, to je způsobeno několika důvody. Za prvé bych chtěl říci, že Belgie má velice dobré hospodářské základy. Když se podíváme na druhý diapozitiv, tak uvidíme, že čistá aktiva eh, domácností v Belgii je v celé eurozóně nejsilnější. Je to 200% HDP. Eh, což je eh, dvakrát tolik, než je veřejná zadluženost. Ovšem na druhé straně máme i nevýhody, jednak je to dost vysoká zadluženost, ale já myslím, že ta, ten dluh je velmi dobře kompenzován velmi dobrými, velmi silnými aktivy domácností. A za druhé bych chtěl říci, že eh, přístup Belgie ke krizi, k boji s krizí byl podle mého názoru velmi vhodný. Vláda přikračovala k problémům bankovního sektoru velice rychle v zájmu občanů a to také při vědomí reálné ekonomiky. Důsledkem je, že belgická ekonomie byla velice rychle eh, skonsolidována a dále můžeme také říci, že ty temné okamžiky v oblasti neza, ne, nezaměstnanosti byly také velice rychle eh, kompenzovány různými Eh, postupy a také se můžeme podívat, že dnes je nezaměstnanost eh, v Belgii nižší, než byla před krizí. A eh, dočasné programy pro nezaměstnanost nám přinesly dobrá čísla. Čísla, jak vidíte, jsou velmi pozitivní Eh, alespoň tedy pozitivní ve srovnání se zbytkem eurozóny. A konečně třetí poznámku, kterou mohu přednést, eh, pokud jde o strategii použitou eh, během krize, je, že celkově vzato jsme, podle mého názoru, měli velice dobrou strategii v oblasti veřejných financí. Program obnovy, kterou belgická vláda prosadila, byla eh, velikostí omezená a deficit nikdy nenarostl. Od října 2009 dále Belgie jako jedna z prvních zemí eurozóny začala s konzolidačním procesem z rozpočtu na rok 2010-2011 a já myslím, že tato strategie pro veřejné finance, eh, kterou bych skutečně nazval velmi eh, inteligentní, vedla k tomu, že belgická míra zadluženosti oproti jiným zemím eurozóny eurozóny byla velice eh, dobrá. Nyní je to 6,5 a já vím, že toto musíme ještě upřesnit tím, že je tady 39 eh, těch eh, v té původní době, takže musíme tady být velice opatrní při používání toho argumentu, ale když to porovnáme s 90. lety, kdy Belgie měla eh, tuto míru oproti eurozóně zhruba 70%, tak je jasné, že ta strategie v poslední eh, desetiletí eh, nás opravdu přivádí blíže k evropskému průměru a my usilujeme o tu logiku 60%. Eh, současná hospodářská situace v Belgii nás řadí mezi ty nejlepší ze zemí. Nicméně musíme uznat, že Belgie neunikla úplně eh, pozornosti finančních trhů. Eh, máme tady také určitý neklid a má to dva důvody. Za prvé je to výška dluhu. 98% HDP, což je pátý největší pátá největší míra zadluženosti je v EU. A za druhé je to vystavenost nebo otevřenost vůči finančním trhům. V říjnu 2011 Belgie a Francie museli zasáhnout, například zachránit Dexii eh, kdy museli rozdělit eh, tu dobrou část a eh, tu zaručit zbytek banky. Takže to je také otázka, jak se pak dívají Eh, trhy na státní dluh. A za třetí eh, je také faktem, že od červnových voleb v roce 2010 jsme velmi dlouhou dobu neměli eh, vládu. Mm, byla tady stále taková ta udržovací vláda, která pokračovala dále v běžných záležitostech, ale nebyla stále jmenovaná nová vláda po volbách. To znamená, že také tady trhy nebyly příliš klidné. Eh, a my jsme i při úspěšném belgickém předsednictví i v jiných oblastech stále prokazovali, že jsme schopni dostat všem mezinárodním závazkům, ale přesto tady byl určitý neklid právě kvůli tomu, že nebyla jmenována nová vláda. V listopadu 2011 toto všechno kulminovalo. Komisař Rehn nás informoval, že eh, prosadí six-pack od dne 1 a Standard and Poor's snížili eh, rating eh, a to vedlo k tomu, že tady vznikla úroková míra až 6 Nová federální vláda byla vytvořena 6. 2. 2011 a tady okamžitě schválila střednědobou strategii opírající se o tři pilíře. Státní reforma, strukturální reforma a víceletý rozpočtový plán Dále státní reforma poskytla regionům hospodářské a finanční páky, aby eh, eh, náležitěji řešili problémy. Já jsem přesvědčen, že státní reforma bude účinná jak pro federaci, tak pro jednotlivé regiony a tím pádem samozřejmě pro všechny občany. Jsou tady tři aspekty. Za prvé, eh, zbavit se toho jádra sváru v Belgii, což je ta otázka volebního obvodu BHV, o tom všichni dobře víme. A když se tohoto jablka sváru zbavíme, tak můžeme okamžitě ukázat do budoucna, že Mm, nebudeme příště potřebovat 500 dní na to, abychom vytvořili vládu. Dále je tady také převod pravomocí, například v oblasti pracovního trhu eh, a je třeba se přizpůsobit regionálním zvláštnostem. A za třetí je tady eh, také eh, otázka regionální finančních pravidel, které musíme dále upravit. Tolik tedy pokud je o státní reformu. Druhým aspektem je strukturální reforma. Tyto, tato úsilí se především především zaměřují na eh, míru nezaměstnanosti, která je relativně nízká z hlediska evropského srovnání. Zaměřuje se na zvyšování eh, průměru věku eh, odchodu z pracovního trhu o dva roky tím, že tady budou zajímavé systémy, včetně samozřejmě předčasného odchodu do důchodu a také dřívější odchodu do důchodu. A dále budeme se snažit začlenit více lidí bez zaměstnání, aby získali práci. Eh, tady je třetí aspekt a tím je víceletý eh, rozpočtový plán, kde se snažíme snížit eh, deficit na minus 2,8 v roce 2012. Mm, doufáme, že to Eh, ostatně není to těch 4,2%, jak je uvedeno v textu, který vám byl rozván, bude to 3,7%. Eh, a věříme, že budeme na 2,8% letos a že vyrovnáme rozpočet do roku 2015. Opatření jsou opravdu velice jednoznačná. Konsolidované úsilí na rok 2012 je celkem více než 3% HDP. Navíc balíček se opírá o doporučení mezinárodních institucí. V roce 2014 53 konsolidovaného úsilí bude se opírat o výdaje, rozšiřuje se tady daňový základ a zvyšuje se zdanění kapitálu a životního prostředí. Abychom nepoškodili růst, nebudeme zvyšovat DPH. Reakce mezinárodních institucí a trhů na střednědobá opatření jsou e, příznivá. MMF také například volá po jasných reformách a jasných krocích správným směrem Eh, samozřejmě reakce trhu je spíše kvantitativní. Ehm, úrokové míry klesly na 2,5% z 5,8% a minulý týden byly kolem 3,2%. Z 366 základních bodů, tady máme eh, polovinu, 174 základních bodů. Já musím říct, že to je velice dobrá zpráva pro náš rozpočet. Ale samozřejmě je příliš brzo na to, abychom již spali na Vavřínech. Z krátkodobého hlediska je naše pozornost orientována na uh, úsilí v oblasti deficitu. Uh, máme, uh, jsme stoprocentně uh, odhodláni dosáhnout našeho cíle 2,8% v roce 2012. Uh, také v lednu a v březnu vláda přijala další rozpočtová opatření, která zajistí rozpočtové cíle. A to přesto, že poněkud klesá růst v červenci. Eh, má, počítáme s novou kontrolou rozpočtu a myslíme, že tady je pro nás dobrá zpráva od Centrální belgické banky, která hovoří o výhledech z tohoto jara. Hovoří tedy o tom, že odhad je, že půjdeme z 0, minus 0,1 HDP na 0,6 HDP v roce 2012. Samozřejmě stejně tak důležitý je dlouhodobý výhled. A my eh, chceme především eh, říci, že Belgie musí zlepšit vnější konkurenceschopnost a snížit veřejný dluh. To jsou dvě priority. Eh, to je eh, dluh a vnější konkurenceschopnost. Obojí vyžaduje eh, vytrvalé úsilí na všech úrovních politiky. Vnější konkurenceschopnost a snižování veřejného dluhu, to jsou samozřejmě i celoevropské problémy. A evropské instituce jsou a budou součástí tohoto řešení. V Belgii konkrétně vláda chce investovat hodně do Evropské strategie Evropa 2020. Co můžeme vyvodit jako závěry v Belgii? energii. Za prvé, fakt, že Sixpack v mé zemi vedl v, k užšímu sledování rozpočtového vývoje a e, především k e, zdůraznění, že je třeba dosáhnout rozpočtových cílů. To je velmi dobrá zpráva. E, v měnové unii vývoj v každé zemi je pak velice důležitý i pro ostatní. V tak otevřené ekonomice, jako je naše, Belgie velice dobře chápe, že eh, to je ještě důležitější v Belgii než jinde eh, a proto Belgie podpořila Sixpack i celou myšlenku evropského semestru. Já to požaduji, považuji za nikoli soubor eh, přísných pravidel, ale za velmi užitečná pravidla. Druhá věc, druhé poučení je specifičtější a sice zjistili jsme, že eh, úroveň RQMV je bezesporu zlepšením eh, a myslím, že rada by mohla tímto způsobem měnit pravidla. Já to vítám. Určitě je tady preventivní aspekt e, paktu růstu a stability. Členské státy dřív více než kdykoliv předtím e, mají zájem na prevenci a na korektivních aspektech e, paktu. Třetí a tedy poslední poučení v Belgii je toto zdravý hospodářský základ, dobrá dluhová míra, dobré, dobré instituce ve veřejných financích, to všechno velice pomohlo Belgii eh, vybřednout z krize relativně bez velkých důsledků. A to dokazuje, jak je velice důležité řešit tyto problémy, eh, problémy dluhu eh, a další Rád bych na závěr řekl, že samozřejmě Evropa ještě z krize eh, krizi celá nepřekonala, tak jak to otřáslo přímo našimi základy již od roku 2008. Nicméně výsledky jsou tady jasné. Je tady six-pack, je tady fiscal compact, jsou to firewalls, solidární mechanismy. A jak rád opakuje Herman Van Rompuy, právě prostřednictvím krizemi Evropa eh, kráčí vpřed. Belgický parlament schválil eh, změnu ve smlouvě pro umožnění ESM. A tady můžeme i citovat citovat Jean Moneta, který říká, že eh, lidé přijmou změny jen, když je to opravdu nutné. A toto skutečně nutné je, protože to vyžaduje krize. A já myslím, že to platí. Velice často právě prostřednictvím krizemi Evropa pokročí vpřed. A proto vítáme všechny myšlenky, které jsou nyní na stole a které se budou diskutovat na další mm, Evropské radě. Posílení měnové i hospodářské unie, vytvoření bankovní unie, eh, pokročení eh, dál. Jediná odpověď, já jsem o tom přesvědčen, jediná odpověď je více Evropy, protože naše osud je daleko více spojen, než tomu bylo dříve. Já samozřejmě se velice těším, že uslyším vaše názory na tyto otázky a že také budu moci odpovědět na vaše dotazy. Děkuji. We're just attending to the important matter of jen jsme tady řešili důležitou záležitost kávu. Děkujeme mnohokrát, pane ministře, za to, že jste mezi nás přišel, že jste přijal naše pozvání na tuto schůzi. Ráda bych všem připomněla, že jde o součást hospodářského dialogu, který náš výbor zavedl jakožto součást evropského semestru, s tím, že jsme velmi, velmi naléhali na tuto věc v jednáních eh, o šesti balíčku. Domníváme se, že to je důležitá součást transparentnosti a mohli to tak nazvat také demokratizace procesu hospodářského řízení a zprávy, což považujeme za velmi důležité. Nyní jednotliví řečnici za politické skupiny. Více mě nebudu dávat slovo tak, jak jste se o něj hlásili. Myslím, že to politickým skupinám nebude vadit. Takže Nejprve SAD Said Al-Khadraoui, prosím. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně a děkuji, pane místo předsedo vlády. Děkuji za to, že jste eh, přišel mezi nás. Je to pro nás vždycky zajímavé se vyslechnout vaše vystoupení. Jako referenční rámec bych použil doporučení komise a začal bych následujícím. Když si přečteme různá doporučení komise, které jsou adresovány Belgii, je tam několik opakujících se bodů. Nicméně bychom řekli, že tón těchto doporučení se tak trochu zjemňuje a jsou tam niance. Je tam více tady odlišení. Sdílíte tuto analýzu? Znamená to pro vás, že Belgie pokročila Jistě ve vašem úvodu jste již uvedl několik eh, informací v tomto smyslu, ale chtěl bych vědět, jak se díváte také na kritiky, které občas slyšíme ohledně těchto doporučení. A sice, že jistě komise si přeje, aby oprávněně byly dodrženy cíle, ale snaží se vnucovat způsoby, jakými se má dosahovat těchto cílů. Tady mám na mysli otázku automatické valorizace mest. Komise by si přála do toho nějakým způsobem se vněšovat, pokud mohu užít tohoto slovu. slova. Já myslím, že udržení kupní síly je zásadně důležité v naší politice. A je to také způsob, jakým posilovat konkurenceschopnost zemi, například bojovat proti inflaci a udržovat určitou kontrolu nad cenami. Mám zvláště na mysli ceny za energii. Takže Nedomníváte se, že konkurenceschopnost může být také povzbuzena inovacemi? Jak vnímáte možnost, aby členské státy měly určitý prostor? Jak jako minister financí posuzujete tato doporučení komise? A dále mám některé konkrétní otázky. Mezi těmito doporučeními komise například hovoří o zvýšení důchodového věku. O tom se v současnosti příliš nediskutuje v Belgii. U nás, v naší zemi, se v současnosti vyvíjí velké úsilí pro to, aby skutečný eh, věk odchodu do důchodu se přirozeně navýšil, místo toho, abychom tady měli nějaké um, všeobecné pravidlo. Jakým způsobem se na to díváte? a jakým způsobem se toto úsilí projevuje reálně. Možná, že je předčasné toto posouzení již vyjádřit, ale máte některé signály, které ukazují, že jdeme správným směrem? Další otázka. Komise si přeje, abychom snížili daňové zatížení práce a abychom spíše přešli na daňové zatěžování ekologických škod, například vyměňování kvót, fiskalizace dopravy a tak dále. Vy jste oznámil, že příští měsíc nebo do dvou měsíců budete mít jakýsi miniplán eh, obnovení ekonomiky, který bude navržen vládou. Půjde tento plán tímto směrem? To znamená, že daňové zatížení se přesune z práce na jiné faktory? A dále, Projeví se to také eh, jaksi v nástinu rozpočtu na rok 2013, který by se měl eh, oznámit 2000, eh, červenci. A poslední otázka. V textu vnímám určité znepokojení z hlediska kapitalizace bank v Belgii. Vypadá to tak, že je nutné posílit kapitálové vybavení bank. Řeknete, že to není úloha státu, já s tím zcela souhlasím, ale víte, že v Belgii, abyste to ostatně uvedl, existuje potenciální problém, a sice problém záruk, které musí stát na sebe převzít, tak jak to bylo v případě Dexia. Jakým způsobem posuzujete finanční údernou sílu belgického státu, kdyby musel čelit potenciální bankovní krizi. Tady dělám analogii se španělským bankovním systémem. Myslíte si, že bychom potřebovali takový eh, evropský mechanismus solidarity, který by mohl využít belgický stát nebo jiné státy eurozóny? Eh, měla by tady být jakási bankovní unie, jakýsi takovýto systém solidarity mezi banky? mezi bankami. To jsou tedy některé otázky a připomínky, které jsem chtěl vyjádřit. Děkuji. That's perhaps the easiest way. Ano, asi nejsnažší bude zareagovat hned a budu také hovořit vlámsky. To je úžasné moci reagovat eh, ve své mateštině. Eh, řekl jste, eh, že ten tón byl trochu zeslaben a to z toho důvodu, že Belgie splnila celou řadu zastanovených podmínek. Když si přečtete ten dokument, Vidíte, že komise poukazovala na potřebu snížení deficitu. Samozřejmě ten tón je výrazně odlišný oproti tomu, který byl uplatněn vůči zemím, jež nepodstoupili, než nepodstoupili nic. Takže na jednu stranu tady toto je pravda, ale zároveň je zde jasný signál, že nemáme na výběr. Prostě musíme plně tuto novou politiku a není možné, aby, aby vláda přijala nějaké rozhodnutí a potom eh, prostě přestala v implementaci. Takže eh, ten tón přeze, eh, přeze všechno je samozřejmě určitou povídkou. Jde o problémy, které jsou dlouhodobé, nelze vyřešit v průběhu několika měsíců. Pokud je o stanovení cílů, Domnívám se, že komise souhlasí s tím, že jsme již podnikli výrazný krok správným směrem na vnitrostátní úrovni. Samozřejmě zároveň je třeba, aby všichni mezinárodní aktéři zohlednili stanovisko komise. Ale třeba se zaměřit tady na to další směřování. Eh, samozřejmě nemůžeme se vykládat doporučení komise eh, jako doslovný eh, předpis protože tedy jde o jasný směr, ale bude na našem rozhodnutí, jak přesně to provedeme. Jak předchozí vláda, tak náš premiér trvali na tom, že bude na nás, jakou metodu pro zvolení daného cíle zvolíme. V aktuální rovině ovšem je třeba eh, uznat, že toto doporučení komise vlastně představuje varování ohledně míry deficitu. Máte pravdu, když říkáte, že se neřídíme norským modelem, který přizpůsobuje věk pro odchodu do důchodu očekávané do dožití. To znamená, že vlastně věk odchodu do důchodu odpovídá demografické křivce. V Belgii se zaměřujeme na zvýšení skutečného věku odchodu do důchodu spíše než toho eh, stanoveného zákonem. Pokud je o eh, mzdové náklady a také možnost eh, jejich přenesení do environmentálních nákladů, rád bych upozornil, že z 13 miliard, které byly alokovány od loňského prosince, společně s, tou rozpočt, s těmi rozpočtovými kontrolními mechanismy eh, na jaře, to podle mne představuje adekvátní odezvu na doporučení komise můžeme říci, že nedošlo ke zvýšení mzdových nákladů, nákladů práce a vzhledem k tomu, že máme nález 3 HDP, což ve srovnání s jinými zeměmi není až tolik, pokud je o pokud je o naňová opatření, například jsme řešili otázku podnikových, podnikových vozů a jejich zdanění, služebních vozů, tedy jejich zdanění. Bohužel zatím ještě nejsme v pozici, kde bychom dokázali dosáhnout dosáhnout výrazného snížení vzdových nákladů, že by se to tedy kompenzovalo jinde v daňové oblasti. Takže zatím, zatím dosahujeme úspor, které ale nemají nic společného mzdovými náklady, nicméně na tom pracujeme. Hovořil jste o pobytkách. Já vždy spíše eh, raději hovořím o konkurenceschopnosti, o plánu konkurenceschopnosti a růstu. Jsme otevřená ekonomika, jak jsem řekl, Eh, jedna z věcí, které se eh, Belgii velmi daří, je využít eh, situace, abychom, abychom zabránili těm nejnegativnějším dopadům krize. My jsme tady nezavedli nějaké masivní pobytkové plány, což nám umožnilo projít krizí poměrně nezasaženi relativně. To bylo příznačné pro náš přístup. A v tom červencovém plánu růstu a konkurenceschopnosti se musíme postarat o to, aby rozpočtová ortodoxie a čísla, a ta čísla tedy, jak jsem jasně řekl, byla stanovena správně. Já si myslím, že největší, největší dárek, který bychom mohli dát našim podnikům, kdybychom snížili úrokové sazby ze 7 eh, na 3 eh, Pokud je o kapitálové požadavky, mohl bych ze dlouze hovořit o bankách, eh, Eh, připadáme mi uklidňující, že hovoříme o solidaritě. zase, že finanční sektor v celé Unii dělá to, co by měl, to znamená posiluje, konsoliduje svoji kapitálovou základnu. Myslím si, že není fér srovnávat nás eh, s mnoha jinými evropskými zeměmi. Řešíme své problémy, reagujeme na doporučení komisaře Almuni a snažíme se maximálně měrou o to, aby finanční sektor, který byl v průběhu let zdrojem prosperity v Belgii, dokázal obnovit svoji klíčovou roli v našem hospodářství, vybaven pevnou kapitálovou základnou a při eh, naprostém 100% plnění pravidel stanovených eh, vaším parlamentem a vůbec Evropskou unii. Děkuji. A nyní Sylvie, prosím. Thank you, Sharon. Merci, monsieur le Děkuji, eh, pane ministře, že jste mezi námi. Je to trochu naše chyba, že jste mezi námi, protože v rámci Sixpacku jsme si přáli tento dialog. Já chci upřesnit, já nejsem belgičanka, ale eh, myslím si, že je dobré, že to není pouze národní hra ohledně tohoto ekonomického dialogu. Šlo o to, abychom porovnali naše stanoviska. Já se vás chci zeptat ohledně makroekonomické záležitosti. To je také jedna z inovací Sixpacku. Chtěl bych položit otázku dvojího typu jakým způsobem chcete zareagovat na požadavky komise v této oblasti? Já mám dojem, že makroekonomické nevyváženosti jsou ještě vážnější než rozpočtové nevyváženosti v eurozóně. V každém případě se ty nůžky mohou rozvírat mezi členskými státy, které obtížně budou mít stejnou měnovou politiku. A zase naopak, vzhledem k tomu, že jste zdůraznila, to jsme vždy oceňovali, Belgie vždy měla komunitární úlohu velmi vstřícnou, jakým způsobem v rámci ECOFINu chcete podporit, podpořit vzájemnou kontrolu, která by nebyla tak trošku slepená nebo by se příliš vnucovala. Jakým způsobem chcete zajistit, aby v těch eh, prvních eh, dobách po tomto rozhodnutí jsme se dostatečně zabývali situací jiných zemí, abychom mohli pomoci těmto jiným zemím, aby šli tím správným směrem. Děkuji. Já si myslím, že ta otázka je velmi zajímavá a velice mě oslovuje. A začnu tedy tím bodem, který možná není úplně nejdůležitější. Co se týče ECOFINu, ano, tam také vedeme dialog s Evropským parlamentem a se všemi zúčastněnými stranami. Samozřejmě to závisí také na naší schopnosti dohodnout se na realitě a na tom, jak se projevuje. Já vám uvedu příklad. Musíme si uvědomit, že tady je ještě cesta, kterou musíme urazit. A v tom prvním návrhu zpráv komise v určitém okamžiku jsme řekli, že konkurenceschopnost například Belgie může být a privátní zadluženost může být eh, velkým problémem v Belgii. Jak je to možné? Jistě, stát nemá zas takovou sílu, ale jak je možné, že by tedy tyto eh, vlastně združené eh, podniky mohly být do toho nějakým způsobem eh, zahrnuty. Takže vznikla tato otázka, byla nám položena a bylo nám řečeno, ale my nemáme stejné statistiky a stejná čísla pro e, všechny země. Takže podívejte se, tady je ovšem poznámka pod čarou a tam je to prostě nějakým způsobem vysvětleno. Takže já si myslím, pokud chceme investovat do dialogu, který umožňuje každému se v tom správně vyznat, tak je nutné mít statistické schéma, které je naprosto spolehlivé a umožňuje, aby se neskrývalo něco za interpretací jednotlivých údajů. Já si myslím, že je to velice důležité z politického hlediska vůbec. A když se mě ptáte na to, eh, na jaká témata bychom měli klást důraz, tak možná jako bývalý ministr zahraničí a zahraničního obchodu bych řekl následující. V posledních pěti letech Belgie přišla o 15 svých podílů na, světovém, na světových trzích. To se stalo mnoha dalším zemím, 15, 16, 17 možná 14 Všechny země svým způsobem eh, prošly tedy tím podobným vývojem. Takže tady potřebujeme více náročnou strategii, strategii, která by byla eh, založena na tom, jak správně vydávat peníze a jak zajistit postavení našich podniků, kde by mohli využívat růstu tam, kde růst existuje. Samozřejmě jednotný trh je také velice důležitý. Ale musí tady být také silná pozice vůči rostoucím trhům. A co se mě týče, té eh, diskuzi ohledně těch makroekonomických nevyvážeností, tak myslím si, že ta zpráva je víceméně příznivá pro Belgii. Jistě zdůrazňují se tam některá témata, o kterých zde pan Alkadrují hovořil. Je to ten problém valorizace, ale když se podíváme na mzdovou konkurenceschopnost naší země a porovnáme to s třemi sousedy, Nizozemí, Nizozemsko a Francie, tak jsme opravdu nezajistili velké snížení naší konkurenceschopnosti. Ty dvě zemi nemají valorizační systém, takže my jsme o nic nepřišli z hlediska konkurenceschopnosti. Snížení nastalo z hlediska Německa. Samozřejmě my všichni jsme zaznamenali pokles z hlediska celkové evropské ekonomiky. A co mě se týče, já myslím, že toto je právě to nejdůležitější téma. Musíme se zabývat nejenom náklady, ale také produktivitou. Musíme vidět, jakým způsobem je možné zde koncipovat určité reformy, které by mohly zvýšit naší eh, konkurenceschopnost. Okay, thank you very much. Now... Děkuji mnohokrát. A nyní Filip Lamberts, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte, pane ministře, ze, eh, v Bruselu. Přijdu do francouzštiny, protože je to moje mateřština. Naváži na Selvii. Belgie je země, která možná v oblasti systemických, systémově významných finančních institucí má více než svůj jako podíl, který už byl na, na populaci. Vy jste byl součástí vlády, která, myslím, udělovala eh, v Belgii výrazná, výrazná práva. Jediné instituce, to ještě posoudíme, zašlo od odpovědné chování, eh, nicméně eh, veřejné finance v Belgii jsou ohroženy kvůli neodpovědnému chování některých velkých bankovních skupin. A dotaz, který nakladu, tedy tento. Belgie je členem eh, rady, nyní vydáváme Eh, směrnici CD4, která chce zavést závazná pravidla pro banky. Já konstatuji, že parlament eh, zaujal stanovisko, které je výrazně ambicioznější než rada, pokud je o vlastní eh, zdroje, pakový efekt, likviditu, odměňování, ukončování činnosti bank a tak dále, či řešení bankovních krizí. Již vícero týdnů vyjednáváme s radou, která se eh, vůbec nehybá eh, z místa a eh, zajímá mnohem laxnější postoj. Mě by zajímalo, zajímalo, jaký je postoj Belgie v radě. Patříte k těm, kteří jako například Velká Británie volají po přísnějších požadavcích než Bazileři a než obsahuje návrh komise, anebo zda naopak spíše zajímáte postoj, který říká hlavně žádné velké vlny, Eh, ať se ta loď nepotopí a eh, spíše si jdeme tou minimální cestou. Takže já bych možná nejprve řekl, že nikdy nepoužívám slova eh, malá a země v jediné větě, pokud hovořím o Belgii. Já nás považuji za mírně velkou zemi, v každém případě z hlediska hospodářství nepoužívám slovo malý v souvislosti s mojí zemí. Pokud je o tu diskusi, ta jednání o směrnici CD4, kde je to tedy ambiciozněji, ambiciozněji pojímáno v parlamentu než jinde, což si myslím je i roli Evropského parlamentu být ambiciozní. A nicméně nejsem si zcela jist, že vůle dobrat se výsledku, který by umožnil skutečně nikoli tedy v úrovni pouze diskuse, ale v reálu nebo reálně Eh, umožnil skutečný pokrok, tak to také můžeme považovat za ambici. Eh, nicméně tady je třeba jednomyslnost. Eh, a v parlamentu se k tomu stavíte jednomyslně, to je skvělé, ale musím vám říci, že v radě platí jiná pravidla, která znamenají, že zejména pokud je o reformu v sektoru finančnictví, vždy je třeba mít na paměti také, že tam ale menší rizika delokalizace, pokud někteří tady eh, eh, budou aplikovat ten režim, jiní ne. Takže hledáme politickou voli, teda, nebo politický výsledek, který bude mít co možná největší podporu. Já eh, vám jenom říkám, že jsme ambiciozní a ne příliš politické odpovědní a vy, vy zase říkáte, že jste méně ambiciozní, ale, ale politicky odpovědnější. Ne, to bych nikdy neřekl. Vy jste politicky odpovědní mi také, ale řekl bych, že na úrovni rady to, že trváme na společném přístupu eh, německy. Eh, vy zdá se navrhujete nebo eh, říkáte, že se nechováváme dostatečně seriózně. To zde říkáte. No, já nevím, buď jsem se špatně vyjádřil, nebo já prostě nechápu vaše reakce. Já jsem se nic takového nesnažil Eh, nesnažil říct se. Možná zareaguji anglicky nejprve. Eh, co já se snažím říci, není žádné hodnocení Evropského parlamentu jakožto instituce, která by byla více či méně ambicioznější nebo, eh, nebo která by se více či méně angažovala v těchto ambicích. Jenom říkám, že logika jaksi vašeho přístupu je jiná než v radě a na tom není nic špatného. Prostě víme, že každá instituce má jinou roli a prostě je odlišná. Pokud je o finanční reformu, je jasné, že eh, hledat společný tedy průsečík mezi členskými státy, které mají odlišný přístup eh, k tomu, eh, co s tím je složité. Zejména pokud je o totiž reformu finanční, finanční pro nás Belgii je klíčové, abychom se dobré takové dohody, která bude pokud možno přijata jednomyslně nebo mít podporu široké skupiny zemí, například daň z finančních transakcí, abych dal příklad z podobné oblasti. Pro nás, pro Belgii, moje vláda eh, ve svém eh, prohlášení hovoří o daně z finančních transakcí jako věci, o kterou se chceme zasazovat, ale je třeba to realizovat způsobem, který bude mít podporu dostatečného počtu zemí, tak aby eh, ta věc byla reálná. A právě vedení tímto eh, přístupem eh, říkáme, že můžeme sdílet podobné ambice, ale uh, volit odlišné cesty. Já nevím, zda jsem dobře podložil, uh, pochopil váš dotaz, se pamatuji. Já jenom říkám, že eh, Belgie samozřejmě někdo nechce eh, jak se jednat, jednat sám, ale před 10-20 lety Belgie eh, přicházela s razantnějšími návrhy než dnes. Tak možná k tomu slovu laxní přístup. Já nesouhlasím nutně s tím, že zde je na místě slovo laxní. Já sám jsem navrhl v radě přijetí pozněcího návrhu, který myslím, zároveň vznesl Evropský parlament. Evropský parlament řekl, že pokud je o vývozní subvence eh, či úvěry, eh, vývozní úvěry, je třeba, aby vážení těchto úvěrů se nepromítlo stoprocentně do, eh, do pravidel likvidity. Ve chvíli, kdy tedy vystoupil belgický ministr, nebo, nebo to zaintervenoval, to nebylo 6% přijímáno. Řekli jsme, že význí úvěry by mohli, když jsem navrhoval tady, aby to bylo váženo 25%, například domněláte se, že jsem byl více laxní, ne, my hledáme eh, pravidla, takovou modifikaci, která by znamenala, že ta pravidla prospějí eh, ve svém provádění reálné ekonomice. Eh, význam naší vývozní kapacity je klíčový pro naše podniky, naše společnosti já jsem tedy hrdý na to, že jsem hájil tuto věc. Kromě toho e, součástí logiky, kterou brání Evropský parlament, e, je e, nebo vy říkáte, že rada někdy nechce zacházet tak daleko jako parlament, ale já bych neříkal, že jste laxnější než my. Děkuji, je skvělé takto do detailu projednávat CRD když nejste úřadující předsednická země. Ne, to je v pořádku. Doufáme, že nám pomůžete s některými dalšími věcmi, které patří mezi ABC parlamentu. Nyní myslím na řadě Dirk Jan Epping, prosím. Eh, především eh, bych vás chtěl pozdravit eh, jménem belgické delegace Hovořil jste o hlavním bodě, kterým je konkurenceschopnost v Belgii. E, pro nás je to velice důležitý aspekt, poloha, zeměpisná poloha. Když budeme maximálně využívat zeměpisné polohy, pak můžeme určitě sehrávat velmi důležitou úlohu v evropské ekonomice. Tak, jak jsem poslouchal váš e, vaše vystoupení. Měl jsem pocit, že jsme opravdu v ideální zemi, kde všechno funguje mm, vynikajícně, že nějaké problémy tu byly, ale už tady nejsou, jako například Dexia. Eh, pan Delán eh, Nicméně měl celou řadu problémů a belgický stát musel zasáhnout a zaručit se za obrovské sumy. To myslím, že je také Damoklův meč nad belgickým státem. Eh, mám na vás jednu otázku. Je to eh, možná bod, který je trošku v souvislosti eh, s tímto. Když čteme, co říká komise, tak vidíme tady kritiku indexace eh, platů. Hovoří se také o Eh, tom, jak dlouho eh, je v nezaměstnanosti vyplácení eh, plných dávek a jaký to má dopad na trhy a celou ekonomiku. To všechno se točí okolo stejného bodu. Je to otázka síly odborů v naší společnosti. Na to tež jsem se ptal pana Réna minulý týden a on samozřejmě na mou otázku neodpověděl a přesto já jsem přednesl určité náměty, jak to změnit. Jasné je, že chcete-li strukturálně měnit ekonomiku, musíte se podívat na to, co se před deseti lety stalo v Německu eh, tehdy za kancléře Schrödera došlo k reformě eh, celého systému za podpory odborů. Já mám někdy pocit, že v Belgii a zejména ve Valonsku, tam jsou ještě totiž radikálnější než ve Flandrách, vy sám eh, patříte k ACV, tedy křesťanským odborům, pak, když ještě vůbec existují, nebo pokud nezměnili jméno, tak eh, myslím, že můžeme konstatovat jednu věc. Eh, je tady celá řada stávek, vedoucí představitelé jsou, podniků jsou bráni jako rukojmí stávkujícími a podobně. Dochází k obsazení podniků, odbory a podobně. Prostě to všecko jsou aspekty, které se stále točí kolem pojmu odbory, ale o odborech se nikdy nemluví. Eh, je to trošku jako ta slavná arlézanka, o které se stále mluví, ale nikdy ji nevidíme. A chci se zeptat, zda máte v plánu také reformovat postavení a úlohu odborů, zda chcete nějak omezit jejich vliv. Pane Eppingu, já mám pocit, že jste tady trošku zapomněl, jak to je s tou arlézankou. Eh, Arlézanka, eh, to se velice změnilo, už dlouho jsme ji neviděli. Jak víte, přidali jsme dva roky k průměrné doby zaměstnanosti. A mm, také eh, jsme zavedli degresivní vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Na no, to všechno zapomínáte. A zapomínáte také na to, že teď počítáme s tím, že nezaměstnaný musí dojíždět do práce až do dálky 60 kilometrů. To se dříve nepožadovalo. Dnes musí přijmout nabídku práce do těch 60 kilometrů. A dále jsme také eh, vytvořili podmínky méně výhodné pro předčasný odchod do důchodu. Eh, také jsme udělali individuální podmínky pro nezaměstnané, pro dlouhodobě nezaměstnané. Eh, to všechno je nyní degresivní. To všechno jsou naše reakce na všechny ty body, které byly v analýze popsány. To říkal ostatně také pan Elka Hrouy. Eh, Evropská komise to také dnes již formuluje mnohem mírněji než před půl rokem. Eh, říkáte, eh, pane Epinku, že v mých slovech všechno vyznívá ideálně. No to jste mě dobře neposlouchal. Já jsem řekl, že prostě to není jednorázová věc a že po půl roce nemůžeme tvrdit, že jsme všechno vyřešili a spokojeně se poplácat eh, po zádech. Já to opakuji stále a stále dokola. Prosím, neříkejte tady, že já tady přicházím triumfálně předkládat naše úspěchy. To není pravda. A ten kostlivec ve skříni, tak ten rozhodně e, už tam není, snažíme se ho odstranit, e, rozpadá se na prach. Neděláme to pro Evropskou komisi, děláme to pro, evropské obče- pro belgické občany, abychom vybředli z krize. E, ten, kdo by tvrdil, že my se tady naparujeme, tak to rozhodně tak není. Děkuji. Ano, jenom minutku. Vy chcete? Ano, mám ještě tady řadu lidí na seznamu řečníků. Hned se k ním dostanu. Já se jen ptám, jestli k tomu chcete něco konkrétního dodat, k té konkrétní otázce. Já vidím všechny, Beres, Beres, Bervanš, Pervanš, Beres a všechny vás vidím. Ano, ano, vidím vás. Jurgen. Ano, děkuji, Sharon. Já bych se chtěl ještě vrátit k valorizaci. Eh, chtěl bych říct tomu něco trochu odlišného než kolega Epping. Já si myslím, že valorizace samozřejmě z hlediska pracujících je záležitost vítaná, to je samozřejmě takto vnímáno pozitivně, ale zároveň musíme vědět, že to má také politický význam. Je to velice účinný nástroj, který zabraňuje chudobě. To je prostředek, který nám umožní odstranit chudobu a to je také cílem EU. Takže pokud jste jaksi žádán, abyste reformoval eh, tento nástroj, tak bych chtěl vědět, jakým způsobem chcete postupovat. Aniž byste se vzdal těchto pozitivních eh, efektů. Komise učinila podobná doporučení na Spolkovou republiku. To znamená, mm, vlastně mzdy by se měly přizpůsobit produktivitě a tím svým způsobem také posílit eh, výši mest. Popravdě řečeno, mě trochu to doporučení překvapuje, ale chtěl bych vidět, jakým způsobem s tím budete nakládat. A pak je tady otázka zdanění. Ehm, jak si spíše z eh, přímého zdanění se přesunout na nepřímé zdaňování. Já si myslím, že tady je možné ovšem dosti zatížit výrazněji ty občany, které mají nižší platy, nižší příjmy, než nebude to tak dopadat na lidi, kteří mají vyšší eh, příjmy. Eh, myslím si, že logičtější by bylo, aby ti, eh, kteří mají vyšší příjmy, byli jaksi výše zatíženi daní. Pak jste nám sdělil určité statistické údaje, tam se říká, že Belgie je lehce nad průměrem zadluženosti v EU, že to není příliš dramatický e, rozdíl. Na druhé straně ovšem je jasné, že tady je velké jaksi privátní e, zadlužení e, z hlediska domácností. A tady tedy se objevuje otázka, zda by nebylo smyslu plné eh, postupovat nějakým způsobem, který by umožnil eh, snížit tyto eh, rozpory a tento, tento velký rozdíl? To jsou moje dvě otázky. Já se pokusím odpovědět anglicky. Já vám rozumím, ale nehovořím tak dobře německy. Indexy. Nejdříve tedy k té valorizaci, takzvané indexaci platu. Mm, no, je pravda, že když se dobře podíváte na Eh, počet eh, těch eh, platů, tak vidíme, že to je vlastně relativně, relativně skromné. Je to relativně omezené a já bych řekl, že valorizace platů je jeden ze způsobů, jak zaručit, že tady bude dostatečný příjem domácností. Když hovoříme o automatických stabilizátorech, to tady vidíte na grafu, to bylo ukázáno, že pokud jde o hospodářský růst, tak Belgie se dařilo docela dobře. Pravděpodobně mezi těmi stabilizátory eh, by mohla být indexace považována za jeden z těch faktorů. A myslím, že rada, kterou nám dává komise, která říká, je třeba zajistit, že eh, logika vyjednávání bude eh, zaručovat, že se platy budou eh, vyvíjet stejně jako vývoj produktivity, což je stejná rada, jako která je poskytuta Německu tak to je eh, pravda. A já jsem to také řekl, když jsem odpovídal liberálnímu kolegovi, když to srovnáme s Nizozemskem a Francií. Oni nemají systém automatické valorizace, ale my jsme přitom nestratili konkurenceschopnost za poslední roky oproti těmto dvěma zemím, i když eh, automatickou valorizaci máme. A myslím, že eh, to je prostě důležitější než otázka, zda máte nebo nemáte automatickou valorizaci platů ta, ta hlavní rada, kterou musíme brát v úvahu, je, že každá země musí zajistit, že rozvoj platů a rozvoj produktivity jdou ruku v ruce. A já souhlasím s těmi, kdo říkají, že mm, je přece e, národní svrchovaností e, rozhodnoucí, jak probíhá e, toto kolektivní vyjednávání. Otázka, jak odbory Eh, mají velký vliv či nemají velký vliv v těchto diskusích. To já si myslím prostě, podívejme se na výsledky. Podívejme se na to, jak je možné dosáhnout sociálního konsenzu. A poté, co tady je program lepší než 3% eh, HDP, to je za jeden jediný rozpočtový rok, to je velice dobrý výsledek. Málo který členský stát to zaručil zajistil. A když se podíváme na ten systém, tak já myslím, že má svou hodnotu. A pokud jde o daň. Já to řeknu zcela jasně. Já myslím, že komise má pravdu, když říká, že náklady na práci, zdanění práce je pravděpodobně příliš vysoké pravděpodobně by mělo být změněno do rovnovážnější pozice, eh, například, že by tady měl být větší důraz na některé jiné aspekty, které, kde je také možné je více zdanit než práci. Když se podíváme na rozpočtovou situaci v mé zemi, na konsolidační proces, tak já jsem osobně přesvědčen, že v prvním řadě eh, do roku 2015 chceme dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. A eh, tady to už je opravdu obrovské obrovské úsilí, které je vyžadováno z naší strany, a to nejenom eh, na straně výdajů, ale také na straně příjmů. A současně, když k tomu ještě přidáme další úsilí, abychom vytvořili prostor pro náklady práce, aby se mohly snížit snížením zdanění, to asi bude opravdu velice těžké. Proč? protože žijí v zemi, kde pravděpodobně 40 až 50 lidí e, žije zhruba 15 km od hranic. Můžete se mě zeptat, jak můžeme inteligentně změnit daně, Eh, zdanění různých kategorií, ale prostě delokalizace je také ten jasný faktor, například z hlediska DPH nebo z hlediska zdanění eh, příjmu z kapitálu. Já vím, že to je opravdu problém eh, velice velký, je třeba zajistit, aby tady byly rovné podmínky v této oblasti. Ovšem, na druhé straně musíme uznat, že se nám to ještě úplně nepodařilo a musíme brát v úvahu, že některá rozhodnutí, která činíme, pak mají dopad i na, eh, fisk, na daňový základ. To, to musíme postupovat velmi opatrně. Ano, děkuji. Mám tu ještě tři řečníky, Filip de Packer, Pervanš Perez a eh, pan Huang Gok. Tím uzavírám seznam řečníků. Prosím, Filipe. Děkuji, paní, předsedaj, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Již co zde zaznělo a já bych eh, nerad, aby se debata zaměřila pouze na eh, vnitropolitická belgická témata, nicméně vy jste řekl, že podíváme se na Evropu z belgického hlediska, také vyvstávají některé otázky, Některých jsme se již dnes dotkli a mne by zajímalo, zda Belgie zaujímá dlouhodobý pohled. Zda vypracováváme dlouhodobá opatření s tím, jak se snažíme dosáhnout vyváženost stavu eh, veřejných financí. Já si myslím, že cíl dosáhnout toho, že tady cílem je dosáhnout toho do roku 2015, nicméně doporučením eh, komise je rok hodnocení komise je, že eh, tedy dosáhnout toho v letech 2014-2015 je příliš optimistický scénář, že zatím ty eh, snahy, jak dosáhnout rozpočtové nebo fiskální vyváženosti, nejsou jasně definovány. Zajímavé tady, jak to vypadá eh, s tím plánem pro růst a konkurenceschopnost, což je asi lepší název než stimulační balíček, pobytkový balíček. Takže jaké snahy může Belgie vyvinout a jak máme jistotu, že reformní proces bude pokračovat v nadcházejících několika letech. To vše musí být řešeno v rámci plánu eh, kapacity a růstu, který má vypracovat vláda. První signály ukazují, že některá z opatření, která vláda navrhuje, eh, jsou v rozporu s doporučeními komise. To je první dotaz. Druhý dotaz je techničtější povahy. Eh, no, pokud je o celou reformu státu v Belgii, zdá se, že by existovalo více úrovní státní zprávy, od tady místní až po tu ústřední, s tím, že všechny tyto úrovně mají své rozpočtové cíle, které eh, by musely být schvalovány. Ve světle vývoje ve Španělsku v nedávných měsících a problému se založením regionu by mě zajímalo, jaká opatření hodláte eh, přijmout nebo eh, jaké kontrolní mechanismy u místních Eh, místních rozpočtů či regionálních rozpočtů, tak aby hospodáření bylo efektivnější. Já vím, že to je součástí eh, celé reformy státu, jde tedy také o řešení do eh, finančního režimu uspořádání pro jednotlivé úrovně vlády. Je třeba postarat se o to, aby také místní samozprávy, krajské celky hospodařily efektivně, hospodárně. Dále, pokud je o věk odchodu do důchodu a další témata, někdy u evropských programů mývám dojem, že Belgie eh, nedělá dost, aby, aby její reformní programy odpovídaly programu v jiných částech Unie. Nyní existuje víceletý finanční plán, což pro Belgii představuje velký krok, kdy se vzdáváme investic do starých sektorů a namísto toho volíme investice do výzkumu a vývoje, dopravy, infrastruktury, logistiky, to znamená do sektorů, které nám umožní konkurovat eh, a zaručit eh, efektivně výsledky eh, plánu, plánu kapacit a růstu. Takže řekl jste, že nechcete zatěžovat eh, tento eh, výbor eh, belgickou politikou, ale váš dotaz by mohl zaznět i v belgickém parlamentu. Já bych rád znovu důrazně zopakoval, že belgické plány představují vlastně převedení strategie 2020 do našeho národního kontextu. Kde bychom měli přijmout strategii a nedokázali to v intelektuální rovině odůvodnit z hlediska eh, přispívání eh, našeho příspěvku, tedy k dosahování celou strategie 2020, pak by šlo pouze o ztrátu času. Já si myslím, že ne všechny země mohou mít stejnou strategii, ale každá národní strategie musí věnovat zvýšenou pozornost eh, strategie 2020, a to ještě větší, než to bylo u Lisabonské strategie. Jde o klíčový základ pro politiku jednotlivých členských států. Já si myslím, že my jsme uplynulých šesti měsících tuto eh, strategii skutečně eh, zohlednili, eh, zapracovali. Ten, tento parlament bude mít volební období pouze 30 měsíců, protože nám tak dlouze, dlouho trvalo sestavit vládu, že vlastně její funkční období bude dosti krátká, nicméně se snažíme tento čas maximálně využít. Pokud o reformu státu, jak víte, předložili jsme plán stability, což bylo koordinováno s regiony a federálními celky Jednou z věcí, po které voláme v rámci reformy státu, je větší rozpočtová autonomie a také změny eh, finanční legislativy, s tím, že cílem je, aby regiony a provincie eh, se aktivně zapojily do plánu fiskální konsolidace. Já jsem přesvědčen o tom, že toto již funguje. Můj dojem je takový, že panuje opravdu v té široké diskusi o fiskální konsolidnosti, že v ní panuje smysl pro zodpovědnost a v této věci existuje široký konsenzus. Když hovořím eh, s premiéry či ministry financí regionů, eh, mám tento dojem, jsem přesvědčen, že se stále více uvědomují, že ve federálním, celkově federativní zemi všichni musí dostat se od odpovědnosti, a pokud nenastoupí sankce. Dále váš poslední dotaz či poznámka, zda se dostatečně aktivně zapojujeme do evropských programů. V průběhu let šlo o stížnost, která se objevovala ve všech hlavních městech. Všude se říká, že daná země se nedostatečně zapoje, nedostatečně čerpa z disponibilních eh, evropských programů. Nicméně tento dotaz by asi mělo více smysl klást na regionální úrovni. Zda regiony dostatečně čerpají z programu. Já eh, celkově mám pocit, že zejména za aktuální situace si Belgie vůbec nevede špatně. Hodně se hovoří nyní o tom, jak může Evropa nakládat eh, se svým rozpočtem. Mně všem připadá překvapivé, že v mnoha případech lidé výrazně odlišně hodnotí evropský a belgický rozpočet. Říkají, že evropský rozpočet musí být velmi striktně koncipován. Ale pokud zvýšíme své ambice, nejsem si jist, že tím dosáhneme pospůsobení růstu HDP. Nicméně domnívám se, že pokud se zaměříme na eh, snahy vyvíjené členskými zeměmi, jako je Belgie, eh, takže tedy jsme dokázali změnit situaci. Možná se nebudete souhlasit. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře. Já vám položím dotaz, který se netýká Belgie, ale eh, specifických eh, doporučení, doporučení pro, členským, pro členské státy jakožto celku. Jde totiž o zlepšení koordinace. Jsme si vědomi toho, že tato Eh, národní doporučení pro jednotlivé země by k tomu měly přispět. Nicméně už od masterské smlouvy tedy pracujeme na tématu koordinace velkých a malých eh, ekonomik a eh, stále se nám nedaří řešit tu dialektiku centrálního přístupu a subsidiarity. Přece jen členské státy a národní parlamenty si pak eh, vykládají a provádějí to, co se eh, Brusel domníval, že rozhodl. A za, těchto, za této situace eh, si myslíte, co o něčem, co zrealizovala v letošním roce Evropská komise. V případě země, kterou znám dobře, jistě si domyslíte, o kterou zemi jde. Evropská komise zveřejnila doporučení na základě aktualizovaného dokumentu, který byl předán vládou, která dnes již není ve funkci v květnu. Ten dokument byl zveřejněn v angličtiny a nikde v tom dokumentu nestojí, že by šlo o program eh, vlády, která, které už bývaly pouze dva dny. Co si o tom myslíte? Eh, přece jenom nejde pouze o bilaterální vztah mezi komisí členským státem, jde o kolektivní snahu a jde také o to, jaký bude příspěvek země, která, je, která vždy byla průkopníkem, pokud evropskou integraci. Takže jak toto zvládnout? A potom můj druhý dotaz. Hovořil jste o snahách vaší vlády, nebo angažnosti vaší vlády, pokud je o daň z finančních transakcí, a že tedy ty podmínky jak jakmile tady budou pro to naplněny veškeré podmínky, já si myslím, že tady jsme pokročili a eh, jak to vypadá se stranou eh, příjmů eh, v rámci tedy té rozpočtové kázně, kterou nám všichni vnucují. Mě totiž zaráží, že od samého začátku, nebo alespoň ustavení pracovní skupiny pana Van Rompuje v květnu 2011, nikdy nebyla nastavená téma příjmu. Vy říkáte, že pokud provádíme fiskální reformu, velké musí dávat eh, velký pozor, protože 30 km od většina obyvatel žije 30 km od hranice, je možné snadno jak se delokalizovat já bych mohla hovořit eh, opačně. Eh, od nás často lidé naopak vyjíždějí k vám přes hranici. Takže jak eh, přistupovat k otázce rozpočtových příjmů? Hodně jsme hovořili o Řecku, ale já si nemyslím, že to je jediná země, která, pokud se skutečně zavést pořádek do veřejných financí, by se měla trochu příměji zajímat také o daňové uniky ve všech svých formách a o určitou daňovou harmonizaci, tak abychom zabránili takovémuto fiskálnímu dumpingu. Co si o tom myslíte vy? Hlavně co se týče vaší první otázky, tak na tu mám chuť zareagovat tím, že si položím otázku. Budeme vycházet z toho, že práce komise je určena k tomu, aby se dávaly rady vládám, nebo budeme vycházet z toho, že je to určeno k tomu, aby se popsala situace v jednotlivých zemích a přitom se vyjádřilo doporučení. A těch eh, zemí je hodně, je mnoho vlád, které říkají komisi, ano, vy říkáte, co říkáte, ale to je chyba ostatních, protože eh, vlastně my jsme teprve začali, to není naše chyba, je to chyba předchozí vlády. A i když na úrovni toho politického diskursu to mohu svým způsobem ocenit a mohu věřit tomu, že v diskuzi eh, v rámci veřejného mínění v jednotlivých státech můžeme diskutovat o tom, co bylo rozhodnuto v minulosti a jak by se mělo lépe rozhodovat v budoucnosti, ale jak chcete, aby komise udělala určité morální posouzení a řekla ano, ti předchozí se pletli, teď budete mít trochu více času. Ne, to není možné. Já si myslím, že jediný způsob pro to, aby komise byla neutrální nebo v každém případě objektivní, je sepsat doporučení, které jsou konkrétně ušity na míru těm jednotlivým zemím. To znamená specifické pro jednotlivé země. Když jsem byl ministrem zahraničí, tak jsem vysvětloval, že po dvou letech této funkce v rámci tedy těch služebních let jsem vlastně byl na desátém místě s těmi dvěma roky v rámci těch 27 eh, ministrů, takže my žijeme v určitém modelu, kde prostě se střídají vlády, střídají se eh, ministři a v každém případě si nemůžeme dovolit mít politiku, která by byla určována na základě nastupující vlády. Já myslím, že není jiné řešení, než říci, že veškerá tato doporučení jsou specifická pro konkrétní země a umožňují vládám říci ano, vezmeme si to k srdci. Bohužel to ještě nebylo realizováno z důvodu minulosti. Já se domnívám, že to nemůže být eh, ta, ten hlavní faktor reakcí těchto zemí. A druhé téma z hlediska našeho stanoviska ohledně vlastních eh, příjmů. Jistě znáte tu voluntaristickou pozici naší země. Souvisí to také s finančním zdaněním, finančních transakcí. My se domníváme, že to je faktor, který by umožnil snížit eh, jednotlivé subvence ze strany státu. I to musíme zohlednit. Ale já se domnívám, že důležitější než víte, že komise navrhla dvě třetiny, jednu třetinu. To samozřejmě z intelektuálního hlediska je velice zajímavé a užitečné, ale především nejdříve se musíme podívat, zda vůbec bude možné mít tuto daň eh, finančních transakcí, ale to mnohem více závisí na vůli, téměř jednomyslné vůli nebo velké většině zemí, které se toho chtějí účastnit. To je mnohem důležitější, než vědět, jakým způsobem budeme alokovat tyto prostředky, až se tato daň z finančních transakcí stane realitou. Merci, Sharon. Děkuji, Sharon. Moje otázka se týká čísel, které jsou na stránce 6 vašeho dokumentu, které jste nám předal. A to není ten váš dokument, to nevadí, ale vy ty čísla znáte. Jsou to projekce ohledně růstu na rok 2013. A tam čteme, že projekce komise ohledně Belgie, to je růst 1,2%. A to, co děláte vy, je 1,3%. To je vaše projekce. A když se podíváme na anticipovaný deficit, tak zjišťujeme, že ze strany komise to bude 0,33. A co se týče vašich útvarů, ty tam dali 0,1. Takže já bych se vás chtěla zeptat, jak vyslyšíte tento rozpor, tento rozdíl? Ehm, myslím si, že tady je opravdu problém z hlediska té metodiky výpočtu jakým způsobem teda eh, vnímáte to, co uvádí komise v porovnání s tím, co jste řekl, a čísly, které tady figurují z vaší strany. Jestliže tady máte deficit 0,3 a tady je riziko, že to bude ještě vyšší, protože eurozóna bude v recesi a veškeré projekce v eurozóně se určitě sníží. A v takovém případě tento deficit bude jistě hlubší, větší. Moje otázka je výsostně politická. budete, dáte se směrem, jako se dali naši eh, italští přátelé z hlediska diskuze ohledně harmonogramu, protože to, co jste tady uvedli, není možné. Leda, že byste přijali velice úsporná opatření a to by zase nabouralo oživení. A nebo se budete držet těch 3% na rok 2013, což ovšem neodpovídá těm číslům. A v takovém případě, jaká úsporná opatření přijmete, jakým způsobem zasáhnete do výdajů, tedy snížíte výdaje. Je tady ovšem riziko, že narušíte oživení. Já jsem pochopil, že budete spíše eh, využívat DPH, tedy nepřímého zdanění. A není tady tím pádem tedy riziko, že nějakým způsobem eh, budete relativizovat oživení? Děkuji vám za vaši otázku. Nejdříve bych chtěl zdůraznit, že tento dokument nám nepatří. Já myslím, že byl vypracovan útvary e, zde já jsem již oznámil, že co se týče roku 2011, je tady chyba v tomto dokumentu. Náš deficit byl 3,7 a ne 4,2 tak jak je to uvedeno v tomto dokumentu. A to částečně již vysvětluje tuto logiku. Když jste porovnal ta čísla, takzvaně belgická a čísla komise, tak jste zapomněl konstatovat, že Mezinárodní měnový fond a OECD se spíše přiklánějí k těm číslům, které prezentuje Belgie. A já myslím, že je to tak trošku dobrá válka, protože útvary komise, já samozřejmě si jich velice vážím a říkám to bez ironie, tyto útvary jsou v takové situaci, že pokud by prohlásili, vystavujete se určitému riziku, pokud to bude na 3%, tak to je věc, kterou oni neříkají snadno. Takže my tady prezentujeme realistická čísla a útvary komise tam vnášejí určitou pochybnost, ale v průběhu času konstatujeme, že my jsme schopni realizovat to, co uvádíme. A říkám vám to velice poctivě a velice jednoznačně politicky. Roku 2013 budeme mít deficit 2,15 To můžete převzít a můžete to ocitovat jestli budeme mít ještě to potěšení se setkat během roku 2014, tak bude, budete konstatovat, že se nám to podařilo. Zatím čísla komise se opírají o logiku spíše vyjednávání eh, mezi útvary a já to akceptuji a vnášejí do toho určité otazníky, například boj proti daňovým unikům, podvody na sociálních odvodech, Tady byly docela vysoká čísla, dokonce 700 milionů eur. A já uznávám, že je zcela normí, normální, aby komise, která v minulosti konstatovala, že mnohokrát vlády tvrdili, ano, my ještě potřebujeme 200 milion, protože musíme bojovat proti podvodům, Eh, komise si nebyla jistá, že toto se skutečně realizovat. Ale mezi tím já vám mohu říci, že jsme v naší zemi přijali mnoho opatření, mnoho zákonů, které byly odhlasovány a které mají reálný dopad zvláště na výběr daní. Takže v každém případě bych byl rád, kdybyste si také položili otázku, proč OECD a Mezinárodní měnový fond nám věří z hlediska našich čísel a proč komise má zatím poněkud rezervovaný přístup, ale já si myslím, že časem pochopí, že naše ambice budou realizovány. Tak, jak tomu bylo na rok 2011, až do konce jsme měli čísla, které oznamovali deficit 4,2% a realita byla 3,7%. Takže rozdíl 0,5%, to je docela velký rozdíl. Na konci roku, který již uplynul. Ještě jednou opakuji, já nechci vyjádřit kritiku ohledně tohoto přístupu, protože tento přístup nutí členské státy, aby jednoznačně zdůvodnili eh, ty, tato čísla. Takže já akceptuji tuto výměnu názorů. Možná komise by ráda vystoupila a eh, řekla něco ke svým číslům, pokud eh, si přejete velmi stručně. Velmi stručně. Ano, děkuji mnohokrát, že mi dáváte slovo a budu hovořit velmi stručně, přesně technicky k věci. Když se podíváte na prognozu komise, zeměna pro rok 2013, pro eh, Tady je výrazný rozdíl mezi naší prognozou a prognozou MMF a dalších institucí. My totiž uplatňujeme scénář bez změny e, politiky. Což znamená, že součástí, ta, eh, součástí důvodu pro, to, pro ten rozdíl může být rozdílné vnímání těch opatření, jak řekl pan ministr, ale velký rozdíl se pojistím, že my nezohledňujeme to, že eh, bude rozpočet. My nic nepředjímáme, jenom prostě děláme prognózu eh, za předpokladu, že bezpečnost pokračovala tak jako v současné chvíli. Ale samozřejmě víme, že eh, bude rozpočet, bude opatření, bude nějaký vývoj, takže pokud je o prognozu komise pro zbytek roku, musíme být velmi obezřetní. Neznamenáme to, že to bude těch že to bude 33, ale že při aktuálních opatřeních již přijatých by to bylo 33. Patrně eh, to bude mnohem užší. Já si myslím, že MMF uplatňuje normativní scénář, to znamená, že si, že si představují, jak bude vypadat rozpočet a to znamená, že jejich prognoze je patrně je blížší eh, odhadu belgické vlády. Děkuji, takže eh, ta vaše trajektorie vlastně nezohledňuje kroky, které již svým způsobem byly započaty Takže děkuji mnohokrát a děkujeme vám, pane ministře, že jste mezi nás přišel. Myslím, eh, že jste druhou zemí, eh, která souhlasila s tím, nebo využila této možnosti přijít do našeho výboru, kromě tedy předsedající země, pro něž je to víceméně povinností. Eh, Zavádíme nyní tento proces, eh, rozpracováme Já myslím, že je velmi užitečný a bude patrně nabývat na významu a stane se součástí kolektivního tlaku, vzájemného tlaku na všechny, aby se ten systém hospodářského řízení a zprávy evropského semestru zprovoznili, tak abychom dokázali řešit problémy ještě předtím, než nastanou a nemuseli eh, přistupovat k některým drastičtějším opatřením, která samozřejmě jsou stále k dispozici, pokud by skutečně eh, se situace výrazně zhoršila. Děkujeme mnohokrát. Děkuji. We can have a short interlude because, uh, yes. Nyní eh, krátká přestávka, abychom panu ministrovi umožnili odejít. Okay, thank you everybody, I think. Děkuji mnohokrát. Takže myslím, že můžeme pokračovat v naší schůzi. Jenom bych se není ráda vrátila ještě k bodu v rámci sdělení předsedkyně. Týká se to věci CARP, to je hlasování o směrnici o hypotékách. Hlasování proběhlo minulý týden. Zpravodaj Antonio Sanchez Presedo, Preseda eh, signalizoval svůj záměr vstoupit do trialogu s radou a komisí eh, s cílem dosáhnout dohody v prvním čtení u této věci. V souhlase se standardním postupem eh, mandát pro vyjednávání bude vlastně odhlasovaný návrh zprávy a předsedou hlasovacího týmu bude Eh, zpravodaj a budou v něm také stínoví zpravodajové. Dále je zde dohoda pro článku 50 s výborem IMCO, takže zpravodaj eh, IMKA se rovněž bude účastnit trialogu a bude, a eh, bude se účastnit v příslušných oblastech jednání. Pokud nebudou vzneseny žádné nábytky, bude jednání probíhat na tomto základě. Máte-li nějaké dotazy? Pak tu máme pana zpravodaje k dispozici. Souhlasí všichni? Nevidím žádné námitky. Takový bude tedy další postup. Děkujeme. A nyní můžeme přistoupit k bodu 4. Proveditelnost zavedení dluhopisu stability. Naší zpravodajkou je paní Silvie Gulárová, která, nám, která nás seznámí se svým návrhem zprávy. Prosím. Děkuji jsem ráda, že můžeme mít tuto rozpravu dnes, i když je to téma, které nás už zaměstnávalo v rámci Sixpacku a bylo předmětem také rezoluce, o které jsme hlasovali 15. Eh, února. Je to zpráva, která vlastně se vyrovnává s dvěma excesy, které charakterizují diskusy na toto téma. Na jedné straně je takový přístup, který prezentuje eurobondy, euroobligace jako určitý všelek a určitý prostředek, který umožňuje osvobodit se od určitých reform, které jsou příliš zatěžující. Já si myslím, že to není dobrý způsob, jakým prezentovat tyto nástroje. To není nějaký zážračný všelek, který by umožnil vyřešit otázku eh, veřejných financí a ekonomiky. Na druhé straně by bylo přehnané vylučovat jakékoliv združování dluhů budoucnosti, vzhledem k tomu, že by toto mohlo jaksi eh, někdy být odůvodněno. Já to schrnu rychle. Co je nejdůležitější? My jsme v parlamentu velkou většinou odhlasovali udržení rozpočtové kázně, která se opírá o existenci trhů, které jsou likvidní a které správně odrážejí, i když nemůžeme říci, jaká je úroveň každého státu, které odrážejí situaci z hlediska výkonnosti. Ale v současnosti Zjišťujeme, že tyto trhy nezajišťují dokonale tuto funkci a mezi jednotlivými státy eurozóny existují rozdíly, které částečně se vysvětlují různými výkonnostmi a myslím si, že tady to by mělo být ponecháno, protože by zde měla být pobídka k větší disciplíně, ale na druhé straně je tady obrovská volatilita, která může vést k tomu, že Členské státy, které provádějí obtížné reformy, se postupně dostávají do situace, kdy se nemohou refinancovat na trhu. Naši investoři, a to zjišťujeme, když diskutujeme s pojišťovnami nebo s penzijními fondy, Zjišťujeme, že tyto investoři potřebují nějaký nástroj, který by byl likvidní a bezpečný který by nebyl příliš riskantní a který by jim také dostatečně vynášel, aby bylo možné proplácet prémie, o které tady jde. A nakonec poslední důvod, který mi připadá velmi důležitý, to je umožnit ECB, aby naplňovala ten mandát, který byl eh, udělen a aby se nepouštila dobrodružně do některých oblastí, které jí nenáležejí. V každém případě ne dlouhodobě. Nejde o to, aby ECB tady řešila nějaké selhání nebo nedostatky v politické rovině. Ze všech těchto důvodů by bylo dobré se opravdu podívat na současnou situaci a také si uvědomit, že se stahují investoři z hlediska státních dluhů. Najednou jsme svědky toho, že vnitřní trh se svým způsobem rozpadá v této oblasti, což neodpovídá našim cílům. Znovu opakuji, a také jsem to napsala do své e, zprávy, združování dluhu nemůže být e, vnímáno hm, jaksi lehkým, jednoduchým způsobem. Samozřejmě, že to bude mít dopad na některé země, bude to představovat určitá omezení. Byla jsem v Německu a také jsem hovořila s Finy, s Rakušáky a také s Francouzi a vím, že mají určitý zdrženlivý postoj. Naopak, Kdyby se nám podařilo omezit jakési eh, morální eh, negativní aspekty, tak by bylo vhodné využívat těchto združených dluhů. Měli bychom si stanovit určitý plán, který by na jedné straně ujistil ty, kteří se to obávají. Víte, že tady jsou některé právní problémy z hlediska například článku 125. Byla jsem také na Humboldtově univerzitě, kde jsem hovořila ze znalci ústavního práva a chtěla jsem zjistit, jaké překážky se v německé veřejnosti objevují. Na druhé straně ovšem nebylo by dobré, aby naši němečtí přátelé se domnívali, že pokud nenajdeme nějaké širší nebo okamžitější řešení, tak že by v každém případě tady nebyly potíže, které by zatížily celou eurozónu. Co tedy můžeme v nějaké rozumné době udělat? Jsou tady dva typy řešení která jsou na stole. Možná, že existuje ještě další, ale já jsem udělala určitý výběr. Nejdříve je to tedy fond na umoření dluhu. Redemption Fund, kde je možné združit dluh, ale omezeným způsobem v čase a také v prostoru, protože cílem tohoto fondu by bylo, aby tento dluh byl eliminován. Takže Mm, cílem je, aby prostě se vyeliminoval tento dluh. Takže záruka tady bude fungovat proto, abychom se zbavili právě tohoto dluhu v rámci těch 60% HDP Econ. Odhlasoval vytvoření tohoto fondu také plenárka v rámci Tupaxu to odhlasovala. Je to určitá cesta, která řeší velká omezení která, zemí, které se budou to účastnit z hlediska kolaterálu dále také z hlediska národního daňového systému. Pak jsou tady další řešení, která jsou radikálně odlišná, to jsou evropské pokladniční poukázky. Tam se říká, že dáme, združíme pouze omezenou část dluhu, krátkodobého dluhu, do systému, který je zcela odvolatelný. A na rozdíl od prvního řešení, jehož cílem je najít Eh, řešení v 25 letech. Tady u těchto poukázek je to krátkodobá akce, jejíž cílem je udržet likviditu na trzích. Já jsem sama toto nerozhodla, protože myslím, že bychom o tom měli společně diskutovat. V každém případě jsou to dva přístupy, které se vzájemně nevylučují. A zcela poctivě říkám, že oba přístupy mají výhody, nevýhody. V prvním případě je tam výhoda, že se vydá signál trhům, že jsme ochotní společně postupovat na dobu 20 nebo 25 let. Takže mm, to je signál z hlediska udržitelnosti eurozóny, to má určitou výhodu a také se tím zavážou určité země, že budou řešit tento dluh. A v tom druhém přístupu máme zcela odlišné výhody. Je to krátkodobé, je tam odvolatelnost, to znamená, může to ujistit ty, kteří se nechtí příliš dlouho zavazovat. A pro trhy to znamená určitou záruku z hlediska krátkodobého združení dluhu. Není možné samozřejmě mít výhody a nevýhody obou systémů, musíme to zkombinovat již tak. Pak je tady důležitá věc podle mého hlediska. Musíme si uvědomit, že e, není možné přinést dnes e, řešení ohledně zemí, které se daly cestou reform. Víte, že v některých zemích, jako v Itálii, dochází k institucionálním inovacím. Itálie se vybavila technokratickou vládou. Máme také ve Španělsku určité změny z hlediska centra a e, decentralizovaných oblastí. Takže některé země skutečně mění svůj systém fungování, takže je nutné provázet tyto procesy. A pokud tyto procesy nebudou konsolidovány nebo nevyústí v ten cíl, tak může tady dojít k destabilizaci, která by se mohla přelít na ostatní členy eurozóny jihu nebo severu. Já jsem tady nastínila některá řešení v té zprávě. Jednak využívání EFSM nebo EFSF, to víte, že brzy vstoupí platnost. Samozřejmě tyto struktury například mohou sloužit k společným emisím. Nejsme nuceni vytvářet nějaké další subjekty, ať už je to fond pro umoření trhu nebo jiné e, nástroje. Samozřejmě, že tady máme určité nástroje, je tady ovšem problém odpovědnosti také, která vůči tomuto parlamentu, i to se tam tedy objevuje. Druhá možnost krátkodobého typu, to je návrh Blue Bond, objevil se to v květnu 2010, já jsem to tady uvedla. Samozřejmě Redemption Fund je dítěm toho Blue Bonds. Vlastně ta logika se obrátila v tom návrhu Blue Bonds. Blue Bonds se jedná vlastně o dluhy pod 60% HDP. Samozřejmě je obtížné toto kombinovat, takže je tady tento drobný problém, který mi neunikl. S ohledem na osoby, které tyto myšlenky předložily, zvláštně to byly jako Fan Weizsäcker a další autoři, kteří vypracovali tuto myšlenku a vypadá to, že tedy tento typ inovace by mohl tady fungovat. Stále jsme v té cestovní mapě. Pokud bychom skutečně chtěli združit dluhy, a já jasně uznávám, že Tady pravděpodobně bude nutné změnit smlouvu. Neměli bychom to nikdy zakazovat. V takovém případě by se to muselo velmi důkladně připravit. A to je tedy myšlenka, kterou vám předkládám. Vidím, že pan Langen je uklidněn tím, že říkám, že je to etapa, která se nedá mm, vlastně absolvovat jednoduchým způsobem. V určitou dobu jsme si mysleli, že společná měna není možná. Stejně eh, tady může vzniknout tento dojem ohledně eh, tohoto aspektu. Já si myslím, že bychom měli přesně vyskoumat eh, výhody, nevýhody. Víte, že Delorsův výbor umožnil, že zástupci jednotlivých členských států měli k dispozici sekretariát, který zajišťovala komise. A to připomínám těm, kteří si to možná nepamatují. Tehdy to byly národní centrální banky, které se do tohoto zapojily. V tomto případě bychom museli eh, spolupracovat s ECB a s Evropským parlamentem. Co jsem zde chtěla naznačit? Chtěla jsem říci, že to by byla velmi eh, důležitá etapa, kterou musíme technicky ošetřit a nesmíme ztrácet ze zřetele politickou dimenzi. To jde samozřejmě ruku v ruce pravděpodobně s vytvářením eh, vlastně evropské státní pokladny a vlastně by se jednalo o jaksi, jakýsi zárodek společného rozhodování v oblasti eurozóny. U této etapy jsem naznačila, že není možné jaksi rychle absolvovat tuto etapu. Víte, že Mario Draghi zde hovořil o střednědobém horizontu a požadoval, aby pracovní skupina kde pan Barroso, pan Juncker, pan Draghi a pan Van Rompuy společně přemýšlejí nad tím, jak řešit tyto otázky ohledně politické unie a rozpočtové unie. Popravdě řečeno, já mm, nemám velkou důvěru v tyto vágní pojmy. Ale ta diskuze už začala, zvláště z podnětu kancléřky Německa a tato diskuse mm, zřejmě bude dlouhodobě pokračovat. A teď závěr, paní předsedkyně. Já jsem si přála ukázat, že až do posud v Evropě byla tendence hovořit o združování národních dluhů, na rozdíl od toho, co proběhlo například v USA. Když se podíváme na to, co koncem 18. století proběhlo v USA, tak zjistíme, že v USA to rozhodnutí bylo naprosto odlišné, proto jsem to tam připomněla. To bylo rozhodnutí neudělat interference, propojení mezi politikami jednotlivých států. Například Florida se nezabývá tím, co dělá Kalifornie, nebo kontrola eh, v Nebražce se netýká jiných států z hlediska rozpočtu. V tom americkém systému máte země nebo státy, které si ponechají svoji vlastní odpovědnost za rozpočet. Eh, jsou tam státy, které mohou vlastně mít, být i nesolventní. Takže ty státy velice dávají důraz na odpovědnost, ale také na svobodu v rámci této federace. V Evropě mám trošku eh, strach, že jménem vlastně odmítání federace eh, v Evropě tak trochu přeháníme tyto federální aspekty. Američané v 18. století udělali federální rozpočet, který měl federální daně. Já si nemyslím, že bychom měli zítra již přejít k této etapě. Ale ve své zprávě jsem se pokusila intelektuálně zmapovat ty eh, jednotlivé typy řešení, která zde existují a ukázat pro a proti těchto jednotlivých řešení. Děkuji stínovým zpravodajům, s, kterým jsem měla, s kterými jsem měla vstřícná jednání. Neříkám, že ta zpráva vznikla v mé odpovědnosti, ale ty výměny, které jsme měli s těmi stínovými zpravodaji, byly zajímavé. Všichni máme stejnou snahu zohlednit zdrženlivost některých zemí, které budou, pokud budou společné eh, záruky, tak eh, budou muset eh, jak si do toho intenzivněji vstoupit. Je nám jasné, že to vyjednávání bude velice obtížné a pokud chceme středně době tyto projekty realizovat, tak musíme najít i krátkodobá řešení pro jednotlivé země. Jsem ochotná odpovídat v rámci naší diskuze a doufám, že se nám podaří přijmout text, který bude jak motivovat komisi, tak radu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nyní stínový zpravodajové nejprve za EPP. Diogo, prosím. Děkuji mnohokrát. A apresentação que nos fez, o trabalho Děkuji zpravodajce za tuto prezentaci a děkuji také za veškeré úsilí, které vyvinula. A děkuji za to, že je otevřená diskusi na tato témata. Tady jsou prezentovány, prezentována řešení na krátkodobý a na dlouhodobý výhled. A my v EPP se chceme podílet na diskusi. Chceme, aby se brali v úvahu některé požadavky. Jednak je tady otázka rozpočtové disciplíny, ta musí být respektována. Za druhé, e, uvést do pořádku veřejné finance. A za třetí, hájit myšlenku e, rozpočtové unie. Pouze s rozpočtovou konsolidací a strukturálními reformami můžeme dosáhnout eh, udržitelného růstu. Ovšem, eh, můžeme také eh, působit v oblasti stabilizace eurozóny. Musíme diskutovat o tomto tématu velmi seriózně. Potřebujeme celou řadu podmínek v politické, ekonomické i finanční oblasti. Pokud chceme hovořit eh, samozřejmě o této věci, musíme také pomýšlet i na právní eh, aspekty a na otázku smlouvy. V této zprávě Hovoříme o, o i řešeních, které jsou naznačovány v Packu i Two Packu. kde se již hovoří o řešeních. Tady komise e, k tomuto tématu má ještě e, dodat další podklady. Já souhlasím se zpravodajkou a chápu, že e, Samozřejmě je třeba nechat čas i pro další poslance. Nemohu hovořit pouze Eh, já chci jenom připomenout, že eh, tady máme evropskou krizi a máme tady evropský problém a bez sporu. Eh, ji můžeme na evropské úrovni řešit. Nemůžeme se omezit pouze na národní úroveň. Já ještě jednou chci potvrdit, že máme obrovský zájem o diskusi těchto témat a tím už končím se vystoupení. No, Děkuji. Nyní jménem Edvarda Sekony, myslím, vystoupí Pervanš. Děkuji. Děkuji. Můžete mě dát, prosím, eh, na seznam také eh, v další eh, tedy mé vlastní identitě. Já teď budu pouze číst text Edvarda. Tedy vážená paní předsedkyně, především chci poděkovat paní Gulard Eh, za náročnou práci, kterou odvádí na tomto tématu. Jakožto stínový zpravodaj eh, SAD chci říci, že eh, mě velice povzbudila verze návrhu této zprávy a těším se na další diskusy. Zejména je tady konkrétní bod, který nás trápí a to je odstavec 8, kde se zdá, že je tady určitý, určitý rychlý postup úsporných opatření. Myslíme si, že poslední poslední část tohoto odstavce by měla být vypuštěna. Pokud jde o přílohy, zpráva tady eh, vyvolává určité eh, otázky o eh, časovém průběhu. Když přecházíme k společné odpovědnosti za eurobondy, potřebujeme jasnou mapu. Nejen tato kritéria členství v EU. Dále je tady otázka k tomu, jak bude fungovat Fond pro umoření dluhu. Eh, bude také spojen ten nadměrný dluh, jak budeme moci zavádět eurobily s ruku v ruce s Fondem pro umořování dluhu. Eh, je to možné bez změny smlouvy? Je tady další eh, fungování ESM v, této, v tomto procesu? Je tady zásadně důležité odpovědět na tyto otázky, chceme-li se vyhnout budoucím možným krizím. Je tady jeden strukturální problém eurozóny a sice, že ta eh, eurozóna pouze je tak silná jako její nejslabší článek. Eh, za poslední dva roky je tady právě toto plně prokázáno, protože eh, ty slabší země eh, měly problémy, které nebylo možné již tímto způsobem dále řešit. Eh, Navíc probíhá recese a je tady také eh, problém bankovního sektoru. Jeden z klíčových bodů eurobondů je, že budou moci fungovat pouze, když budeme zvládat otázku morálního hazardu. To je důležitý předpoklad pro tato tyto aspekty. Krize už zašla příliš daleko a to je do velké míry způsobeno tím, že eh, vedoucí představitelé EU eh, neuspěli v provádění reform, které potřebujeme. Společenství musí ukázat jasnou cestu. Eurobondy eh, nejsou samozřejmě jedinou samospasitelnou myšlenkou, ale jsou velmi důležitým aspektem budoucnosti. Now we have... Ano, a nyní Ashley, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi jenom pár slov jménem Epinka nejprve, který je naším synovým zpravodajem, a poté možná ještě připojím sám pár slov za sebe, abych se nemusel eh, znovu, abych se musel znovu brát slovo v diskusi. Moje skupina je nadále nespokojená s touto zprávou a s celou představou eh, vzájemnění dluhu a vydávání eh, dluhopisu stability. Než se pustíme dále, naše představa je taková, že myšlenka umořovacího fondu musí být řádně zanalizována ze strany ECB. Eh, vážným rizikem u všech těchto věcí je, že ty státy, těch pár států, které se nyní těší ratingu AAA, eh, že tedy těm se rating zhorší, protože na sebe převezmou větší díl dluhu a více rizika. Zároveň je zde problematika morálního hazardu, jak, o tom, jak se o tom zmiňoval pan Skikluna. Jaké pobytky existují pro ty země, které mají velké problémy s ukočinováním výdajů, pokud vědí, že stejně nakonec se budou moci půjčit od německého kreditní kartu, protože důvod, proč vůbec máme dlouhou krizi, je ten, že příliš mnoho zemí vydává příliš mnoho, již příliš dlouho. Mně připadá nesmírně překvapivé, že i nyní stále ještě jsou politici, kteří říkají, že eh, cesta ven z toho problému je eh, zvýšit výdaje. Kdybychom jen mohli vydat stabilizační dluhopisy nebo eurodluhopisy se zárukou Německa či Holandska, pak by bylo všechno v pořádku, že bychom zase mohli dál utrácet. A zdá se, že se neuvědomují, že důvod aktuální eh, problémové situace, důvod bankrotu Řecka je ten, že příliš dlouho tato země, tato země měla nepřiměřené výdaje. Jedna z věcí, kterých, eh, o kterých nehovořila Sylvie Goulart ve svém vystoupení a ve své zprávě, je otázka eh, společné měny, měny a jeho zavedení. Řekla však jednu věc, kterou jsem si zaznamenal. Řekla, že v určité chvíli jsme se nedomnívali, že by společná měna byla možná. Domnívá se paní zpravodajka, že společná měna funguje? Společná měna totiž není možná, pokud nemáte společného ministra financí, který rozhoduje o daňových otázkách a výdajích. A pokud nedojde tedy eh, k vzájemnění dluhu. V současné době vidíme, že je krizí zasaženo Řecko, krize se rozšířila do Španělska a dalších zemí. Jde o problém společné měny, která byla špatně koncipována. Tuto otázku ovšem zpráva neřeší. Řeší pouze důsledky špatně koncipované společné měny a nehovoří o řešení. Zdá se mi, že pokud má společná změna přežít, pak eh, buď eh, budou muset proběhnout eh, velké trvalé fiskální transfery od přebytkových zemí, to znamená Německa, Holandska do jiných zemí, a takový bude vlastně stálý stav věcí, anebo budou muset některé země eurozónu opustit. A zdá se, že tento ústřední problém vůbec není řešen. Německá vláda říká, že si přejí, aby Řecko a další setrvali v eurozóně a přitom není německá vláda připravena vypsat ty obří šeky, které by proto byly nutné. A politici v Řecku i jinde poté říkají, že chtějí se trvat v eurozóně, ale nejsou připraveni přinést potřebné oběti. Jde to jde skutečně tedy o přání, které není proveditelné, ale přenáší se to není do evropské politiky. Jistě vás tedy nepřekvapí, že moje politická skupina není právě nadšena touto zprávou. Jde samozřejmě o kompromis, který však neřeší ten hlavní problém, kterým je současná struktura společné měny. Zdá se, že příliš mnoho politiků stále není připraveno vykázat potřebnou odvahu a hovořit buď o zrušení této měny anebo o fiskální unii, eh, protože jakožto pro někoho zvenčí se mi zdá, že eh, země eurozóny mají na vybranou mezi těmito dvěma cestami a právě to, že stále nikdo není eh, připraven učinit to potřebné rozhodnutí, to vytváří tu aktuální nestabilitu. Ještě Filip, prosím. Já pro jednou budu souhlasit s Ashlem, který na závěr svého vystoupení Eh, řekl jednu věc, že je třeba zvolit jednu cestu. A právě ta skutečnost, že stále to rozhodnutí není činěno, to zhoršuje krizi. V tom souhlasím, ovšem nesouhlasíme v tom, jakou cestou zvolit. Takže děkuji Silvě za skvělou zprávu, která, jak se domnívám, nastínuje cestu vpřed a chce se mi říci, že eh, Jean-Claude Trichel tady nemám musela, ale jednu větu bych rád eh, ocetoval, že osudy nás Evropanů jsou Eh, nenapravitelně provázány. Nejde pouze o tuto krizi, ale vůbec o výzvy na 20. století. Nikdo ji nezvládne sám. Buď ji zvládneme společně, eh, anebo eh, to nedopadne dobře. Takže chci říct, že rozpočtová, rozpočtová unie je společná pravidla, společné cíle v oblasti výdajů, pro mne ovšem rozpočet se stává z výdajů a příjmu, to znamená, že potřebujeme také společno, společné, společná pravidla pro příjmy. Není totiž eh, možné eh, spolupracovat pouze v jedné oblasti a v druhé se konkurovat, což znamená vlastně vzájemnění dluhu. Také to znamená, společný postup při e, řešení e, finančního sektoru. Někteří, tomu, e, někteří to nazývají bankovní unii. Opět jde o vzájemnění rizika a závazku. A toto vše není možné bez politické unie. Američtí revolucionáři říkali, žádné zanení bez zastoupení. Já si myslím, že to je heslo, které stále platí. Není možné brát na sebe společné finanční závazky, aniž by existovalo společné politické rozhodování. A pro mne tedy eh, extremisté, a vlastně ty si takto argumentovala Silví, jsou ti, kteří chtějí vlastně pouze jeden prvek z tohoto celku a ne zbytek. Například chtějí zájemně dluh, ale ne zbytek. Naopak eh, chceme eh, společnou rozpočtovou disciplínu, ale zase ne zbytek a zachovat například fiskální konkurenci. To si myslím, že je jednak Eh, intelektuálně povrchní, pokrytecké, je to ekonomický nesmysl a myslím si, že to je také odmítání přijmout eh, obtížné politické rozhodnutí, které je nutné. Já si myslím, že tvoje zpráva indikuje, jakým směrem eh, je třeba se vydat. Já, no, bych se, já se o tebe liším v názoru na jednu věc a to je v míře naléhavosti. Já se nedomnívám, že by celý tento mechanismus, tento systém mohl být odkládán do nekonečna protože dnes je třeba stále naléhavě přijmout určitá rozhodnutí. Eh, krize započala před čtyřmi lety, stále jsme odkládali ta potřebná rozhodnutí na později. Já se domnívám, že pokud nebudeme mít odvahu přijmout tato odvážná rozhodnutí nyní a myslím, že vlastně uh, summit 28. Eh, 20. června učení tvojí správnou tak trošku zastaralou. Pokud ta rozhodnutí nepřijmeme nyní, pak ten ten závod eh, o případnou eh, dekonstrukce Evropské unie prohráme. Takže u této zprávy někteří eh, by bývali preferovali, aby se tady odkazovalo na komunitární legislativu, spíše než na fiskální kompakt. To je na tobě, Silvia, já si myslím, že bychom měli setrvat té logice spíše komunitární než eh, mezivládní. A ještě na závěr bych rád zmínil dvě věci, zareagoval eh, na Silví a na Ashleyho Foxe. Eh, na Silví bych zareagoval v tom, že říká se, že to je ta naše drahá ECB vždy přispěchá na pomoc těm členským státům, Eh, kteří nevykáží dostatečnou politickou odvahu a nepřijmou opatření, která jsou potřebná. To je někdy pravda, ale také bych rád potrhl, že ECB nese obrovskou odpovědnost, drtivou odpovědnost, eh, protože eh, jsme dva roky odmítali uznat, že od konce roku 2009 Řecko nebylo solventní a ta ta tato obsese říkat, že prostě stát eurozóny nemůže do úpadku, což znamenalo, že řešení restrukturalizace řeckého dluhu se stalo eh, dražším a eh, náročnějším, eh, bolestnějším, jak pro řeky, tak pro evropské daně poplatníky. Takže ECB nemá vždy pravdu, někdy se mýlí. A na adresu Ešlo Fexe bych rád řekl, on už odchází, ale začínám už mi trošku plné zuby toho, když se moralizuje, pokud je o vlády, ale ne pokud je o banky. Ono je hezké říkat, že určitý členský eh, stát jako by se chtěl zdát rozpočtové disciplíny, protože chce eh, pracovat, eh, používat kreditní kartu jiného členského státu, ale zároveň, pane Foxe, říkáte, že není problém, aby banky i nadále byly nadměrně zatíženy dluhem a využívali kreditní kartu daňového poplatníka. Takže pokud chcete brát modální hazard vážně, přistupovat k němu seriózně, pak musíte hovořit nejen o státech a vládách, ale také o bankách. A ECB Neustále říkám, měli bychom být opatrní, pokud o finanční trhy a banky, že soukromý dluh vlastně není eh, problémem pouze veřejný dluh eh, a nezlobte se, ale problém je eh, na obou stranách, v obou oblastech. A chci říct si, že tady toto říká ECR, pardon, nikoli ECB. Já si myslím, že ECR nepoužívá vždy sa, sa důvěryhodné argumenty. Takže tím skončím. Myslím, že bude snadné dobrat se dohody se Silví a doufám, jak jsem mi řekl, že Ehm, skutečnost eh, překoná tento text a jiné texty. Doufám, že prsy eh, se dobráme řešení, tak jako potom volá i tato zpráva. Děkuji. Okay, thank you. Uh, Marisa. Děkuji a dávám slovo další. Marize. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěla říct, že souhlasím se zprávou a pokud je o to, co řekl Ashley Fox, jsou země, které mají deficit a jsou země, které mají eh, přebytek. Eh, a eh, děkuji mnohokrát, co bylo řečeno ve zprávě. Je to velice dobrá cesta, která by mohla skončit i k to, tím, že se budou vydávat eh, euroobligace. Jsou tady tři témata, které, řekla bych, eh, jsou tady ještě důležité k prodiskutování a vyžadují určitá opatření. Myslím, že je třeba odpovědět na tyto otázky, jinak bychom těžko v této věci uspěli. Za prvé jsou to otázky um, ESM. Myslím, že nemá cenu hovořit o e, tomto systému, pakliže nebudeme hovořit také o podmíněnosti a důsledcích, které to sebou nese. Uh, programy, které se věnují státům, které jsou podrobeny těmto podmínkám, jsou eh, nebo jdou ruku v ruce s určitými podmínkami v oblasti ekonomiky, které jsou tak eh, tvrdé, že se prakticky úplně eh, zabraňuje těmto zemím splatit půjčky, které dostali. Jsou to země, které vlastně se ocitají ještě v horší situaci, než eh, místo toho, aby se jejich problémy řešily. A proto, podobně jako Španělsko a eh, Itálie, mohu říci, že Portugalsko je ve stejné situaci. Je těžké řešit problémy eh, těchto zemí. Jedinou cestou nemůže být pouze další a další úsporná opatření. Eh, tady je zapotřebí zcela jednoznačně se vyjádřit. A pak je tady další aspekt. Eh, tento návrh je velice dobrý pracovní návrh. Opírá se o eh, myšlenku, že euroobligace se zavedou až po té, co se vyřeší evropská krize. A pouze v tomto rámci se tento návrh chápe. Eh, otázka přístupu k evropskému fondu nebo přístupu k evropským eh, obligacím. Eh, týká se to i vlastně určitého omezení, které dopadá na země, kterým je třeba pomoci. Znamená to vlastně, že se tady vytváří problém, protože bychom tyto země opustili. A pak je tady ještě další problém, který se týká politické orientace. Jakou úlohu chceme dát Eh, euroobligacím. Eh, jak je vidíme? Eh, vidíme je jako řešení nebo je vidíme jako určitou odměnu, která se poskytne zemím? Když nebudeme vycházet z toho, že mm, budeme vycházet z toho, že přísná úsporná opatření nepřinášejí své plody, musíme si stanovit jinou diagnózu. Já bych chtěla Silvii pomoci při zpracování této zprávy, ale myslím, že je právě velice důležité udělat velmi dobrou eh, diagnózu, jinak bychom udělali pouze eh, pitvu. Read Ange Beres, Werner Langen, Peter Simon and Sophie Intveld and myself. Um, yes, well he should go first, shouldn't he? Are you the shadow for your group, Mr. A vy jste stínový zpravodaj skupiny? Mr. Terre, are you, are you the shadow for... Stínový zpravodaj za eh, FD? Napíšu vás na seznam. Ano, tak Astrid jako první. Bez mikrofonu. Eh, vy chcete hovorit později? No, tak vás můžeme přeskočit a dávám slovo tady eh, panu kolegovi. Lucembursko už ví, co je na těch německých penězích. Lucemburčané eh, vlastně dlouho, dlouho přijímali unikající eh, peníze z Německa. Ale tento problém se výrazně nyní změnil. Přesto Lucembursko zůstalo zajímavým bankovním místem. Eh, také díky mnoha intervencím premiéra a paní Astrid Lulingové. Ale na pozadí těch, této skutečnosti bych chtěla říct si nejdříve něco k návrhu komise, tedy tento, tato zelená kniha se datuje z listopadu. A pokud se podívám na stranu 24 a tam u právního zdůvodnění čtu, že všechny tři varianty pravděpodobně budou vyžadovat pravděpodobně změnu smlouvy. Varianta 1, varianta 2 a varianta 3. U varianty 3 nebude nutné změnit e, smlouvu, ale bude nutné pozměnit sekundární právo. Víte, že máme článek 151, kde se říká, že je zakázáno přejímat dluhy ostatních. Může si někdo zde v parlamentu představit, že bez změny smlouvy v těch důležitých státech Německo, Velká Británie, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, tři pobaltské státy, Polsko, Česko. Dovedete si představit, že v těchto státech se odhlasuje eh, tento mechanismus, aniž by došlo ke změně smlouvy, no to je absolutní iluze. A začíná to už samotnou komisí. Ta komise opravdu příliš nezářila v posledních letech z hlediska smysluplných návrhů ohledně stabilizace eurozóny. Pan předseda Barozo při první pomoci Řecku tehdy to bylo v květnu 2010, tehdy přislíbil 60 miliard, aniž bychom na to měli vlastně rozpočtovou položku. To byl skandál naprosto bezprecedentního, bezprecedentní povahy. Co se týče evropského stabilizačního mechanismu, ten ještě nebyl přijat a tehdy se změnil článek 161. To bylo minimum. a článek 125 je uveden zde v této zelené knize a tyto úvahy, které s tím souvisejí, jsou naprosto nepřípustné. Pak jsou tam ještě další aspekty. E, je tady řečeno, že ECB je zdržanlivá, náš kolega Lambert tady zde hovořil e, a říkal, že ECB bude jednat, jak si přejeme. E, já si myslím, že to je opravdu pozoruhodný přístup. Evropská centrální banka je nezávislá a my klademe velký důraz na tuto nezávislost. A vlastně dnes se vyjádřila proti tomuto fondu na umoření eh, dluhu. Za druhé. Ten druhý krok nesmíme udělat před prvním krokem. Fiskální pakt, rozpočtová konsolidace, to je ten druhý krok. Teď se říká, že řecká politika selhala napříč všemi stranami posledním desetiletí. A proto musíme zde vlastně porušit evropské právo. A to si myslím, že je závěr, který nemůžeme připustit. A další úvaha. Ano, v USA jsou obligace, ale všechny státy USA ručí za svoje vlastní dluhy. New York byl téměř bankrotu, Kalifornie také, takže Tady neexistuje společné ručení za tyto dluhy. Ta zodpovědnost zůstává na národní úrovni. A za třetí, stabilizační fond. To je úžasný pojem. Tak jako v Německu kdysi se používal termín nulový růst, tento stabilizační Fond předpokládá, že všechny členské státy budou dodržovat smlouvy. Ty, ty smlouvy nejsou nové byly ratifikovány a Francie i další státy je nedodržovaly. A proto si myslím, že co se týče toho kroku směrem k projektovým bondům, to znamená investice do infrastruktur za vedení investiční banky, to je krok, který můžeme zodpovědět, který ne, není v protikladu s článkem 125 ale domnívám se, že já a ještě někteří jiní poslanci, to jistě vyjádří během diskuze, odmítám eh, tento, tuto zprávu paní Sylvie Gulár, které si osobně velice vážím, ale tuto zprávu odmítám. Ostatně výsledky francouzských voleb včera ukázaly, kam vede eh, tento přístup, který je eh, v této zprávě. Antolin. Ano, děkuji. A nyní Antoli. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, za zprávu, kterou předložila Sylvie Goulart. Je to velice potřebná zpráva. A, a, byla tady doba, kdy existovala eh, v Evropě eh, oblast volného obchodu, pak tady byla Evropa společného společného hospodářského prostoru a není tady vytváří velice důležitý se základ pro tuto jednotnou Evropu. Samozřejmě, že euroobligace nejsou všelékem a není to také eh, všespásná uh, myšlenka, ale je to uh, také aspekt, který zahrnuje několik různých variant. Je to vlastně polysémická um, záležitost um, E, může, musíme hledat takovou variantu, která řeší hodně věcí a e, komplikuje málo věcí. Jasné je, že společná měna e, tady ne, nemůže být nějakou vlastní či externí měnou pro státy, které mají problémy. Potřebujeme mít jasná pravidla zprávy hospodářských věcí, musíme tady mít určitou konvergenci základních bodů, je tady mezi, tedy mezi těmito základními body, body samozřejmě musí být také otázka stabilizace. Není to pouze otázka zprávy hospodářských věcí pouze v některých zemích. Je to otázka eh, veřejného rozpočtu v velké množství zemí. Je tady prostě mnoho, mnoho bodů, které jsou spojeny, eh, včetně zahraničního obchodu, včetně měnové politiky. To je všecko společná, eh, společná odpovědnost když hovoříme o morálním riziku, tak tady je skutečně řada zemí, které mají obrovské, příliš veliké výdaje. Eh, ale jsou tady další země, které vynaložily mnoho peněz do dalších zemí je třeba posoudit riziko ze strany e, orgánů. Je třeba posoudit takové riziko správným způsobem. V mnohých případech se říká, že e, vnější e, zahraniční dluh se může přeměnit ve vnitřní veřejný dluh. To je také otázka, kterou musíme zcela legitimním způsobem položit a dále zanalizovat. Pokud je o euroobligace, tak já jsem pro takovou koncepci Eh, ke které přistupujeme pragmaticky, ke které, ve které řešíme eh, problémy a nevytváříme nové problémy, eh, je třeba mít takovou koncepci, která vychází z toho, co je konečným cílem těchto návrhů. A myslím, že to je určitě věc, která může přinést větší rovnováhu, větší hospodářskou koordinaci a hospodářská koordinace Eh, vyžaduje samozřejmě také další stimuly. Může to eh, kompenzovat některé dysfunkce na trzích. Jsou tady některé země, které mají z dlouhodobého hlediska potřebu strukturálních eh, reform, ale z krátkodobého hlediska musíme takovéto země podpořit. A to jsou ty základní věci, ve kterých musíme přistupovat eh, k euru, aby euro bylo měnou s velice důležitým mezinárodním významem. Pro nás, pro všechny je to velice důležité a všichni musí přispět k tomu, aby to bylo úspěšné. Thank you. Děkuji, Pervanš. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, tady chci jenom připomenout Bernardu Langenovi text, který jsme, o kterém jsme velice intenzivně diskutovali a společně nakonec ho vypracovali. Je to zpráva, eh, za, který jsme, za kterou jsme odpovídali společně, my dva. A žádný bod tam nebyl vložen nějak eh, úskokem. Všechno jsme prodiskutovali velice důkladně, všichni se na tom podíleli. V odstavci 38 usnesení, které jsme takto v říjnu 2008 schválili v Evropském parlamentu, eh, říkáme, žádáme, aby komise zvážila možnost eh, vytvořit evropské obligace a aby vypracovala krátkodobou strategii, která umožní takové obligace eh, emitovat v oblasti eurozóny. Navíc nebo paralelně k národním obligacím. Tady je nutné přeskoumat důsledky takovýchto opatření na finanční trhy a na celou EU. Ne, ne, ne, ne, ne. Ne, ne. Vážený kolego, já si velice dobře vzpomínám na tu diskusi a když si přečtete ten text ve zprávě, což byla zpráva nikoli o růstu, ale zpráva o fungování hospodářské a měnové unie, tak eh, tam není ani, ani stín pochybností. Jaká je dnes situace? Situace eh, nešla dost rychle. Já samozřejmě tady nechci probírat celou eh, historii a jak můžeme dospět k takovým euroobligacím a jakou, jakou co, co za co tady při tomto procesu vyměnit. Evropská rada 28. a 29. června bude eh, přímo v jádru toho, té diskuse a budou o tom diskutovat nejvyšší představitelé státu a vlád. A právě z tohoto důvodu já velice lituji, že my jsme nezašli trochu dále, když jsme hlasovali minulý týden o mm, peku. Protože v tomto balíčku dvou opatření v katalogu eh, všech aspektů, eh, umořovací fond, eh, euroobligace, cestovní mapa k euroobligacím a podobně. Lituji, že jsme ne, nešli dál a nevyslali silnější signál Evropské radě o tom, kterým směrem bychom, bychom se chtěli ubírat. Obvykle se stává, že prostě Evropský parlament je trošku vepředu oproti radě. A když věci eh, se vyvíjejí špatně, tak se všichni právě tohoto drží. A v roce 2010 předsedovi Hermanu Van Rampejovi byla svěřena eh, práce v pracovní skupině o fungování měnové a hospodářské unie, pak vznikla skupina deseti. Eh, no, nemůžeme říci, že to byl vyloženě Delorsův výbor. Musíme říci, že právě to někteří nejvyšší před, představitelé státu a vlád mají na mysli pro nadcházející radu. Chceme-li pokročit vpřed, spojíme se. Pokud jde o podstatu věci, já myslím, že je důležité, abychom eh, překonali to zablokování, které tady je u této věci. A e, podle mého názoru musíme mít na paměti to, že jednak je tady ten technický aspekt, ale e, od té doby, co pracujeme s, s tímto tématem, tak e, každý den se objevuje nová a nová složitost od eh, chvíle, kdy jsme vyslovili slovo euroobligace, tak jsme ještě dále nepokračovali. Každý eh, nový a nový expert přidává další a další aspekty eh, o modré bondy, eurobily a podobně. Bernard Langen hovořil také o aspektech v právní oblasti, jak interpretovat smlouvu. Já si i nadále myslím, že je možné smlouvu interpretovat i jiným způsobem, než jak to říká Bernard Langen. A navíc ještě je tady i otázka politické situace. E, ty kompenzace, které budou nutné k euroobligacím, nejsou teď politicky e, nepřijatelné u veřejného mínění Evropské unie. Čili jasné je, nebudou euroobligace, když se neposílí e, evropská definice rozpočtových politik. A to není přijatelné eh, vzhledem k tomu, že eh, současné eh, rozpočtové politiky vedou pouze k dalším a dalším úsporným opatřením. Proto je důležité sledovat zřetězení kauzality. A mm, v ekonomické oblasti je třeba především vytvářet nová pracovní místa. To je předběžný předpoklad pro další pokročení i u, euroobligací. Přitom já si uvědomuji, jak je to naléhavé, jak to spěchá když se hovoří o eurobilech, není to jen tak eh, bezdůvodně. Je eh, prostě důležité uvědomit si, že chceme-li se dostat z toho sevření, ve kterém se nacházíme, nemůžeme pouze pokročit u jedné věci. Není to otázka buď bankovní únoje nebo růstu. Není to otázka integrace nebo euroobligace. To všechno dohromady vytváří jeden balíček a právě proto Evropská rada by se do toho všeho měla pustit a ne nechat pouze na Evropské centrální bance, aby tu a tam poskytla členským státům určité Eh, prostředky, eh, aby tak se zmírnil tlak. To je několik myšlenek, které jsem vám chtěla předložit a v této fázi diskuse eh, jsme stále ještě ve velmi všeobecných úvahách, ale rozhodně bychom se měli i zaměřit na otázku právního aspektu, jak o tom hovoří Bernard Langen. Máme Lisabonskou smlouvu, já nevím, zda vůbec eh, bychom se toho měli dotýkat, jestli eh, tady eh, můžeme vůbec vnášet nějaké návrhy na změnu. Už dvakrát se změnila smlouva, proč bychom tedy nemohli pokračovat touto cestou. Pokusme se nestavět proti sobě země ctnostné a země ostatní. Nejsou tady země ctnostné nějak absolutním způsobem. Jsou tady prostě země, které mají určité výhody, mají jednotnou silnou měnu, a mm, v rámci ducha solidarity bychom měli postupovat. Takový duch solidarity by měl e, tady platit. A ještě prosím, pokud je o Spojené státy, to přece není možné srovnávat. Není možné srovnávat americkou situaci Eh, a s evropskou situací. Bylo to tady také řečeno. Eh, americký eh, federální rozpočet představuje 20 až 30 celkového HDP. A ti, kteří se staví proti této vize, jsou pro takovouto míru integrace v Evropě. Pak to, to můžeme diskutovat. Na americké federální úrovni je velice silná kapacita mít Eh, rozpočet, který je kontracyklický. Takže to prostě vůbec eh, není stejná situace, eh, není to ve stejné duchu jako v Evropě. Nemáme tady ani združení rozpočtu a ani kontracyklický rozpočet. Thank you. Um... Děkuji mnohokrát a nyní má slovo Astrid. Ano, děkuji, paní předsedkyně. udělám malou připomínku v Němčině k tomu, co řekl pan Langen ohledně Lucemburska. Já jsem byla tak laskavá, že jsem ho nechala mluvit jako prvního a pak nenašel nic lepšího, než moji malou zemi napadnout. Já mu musím říkat, říci, pokud mnoho Němců si nechává spravovat kapitál v Lucembursku, tak to je svobodný pohyb kapitálu v Evropě. Na vnitřním trhu máme volný pohyb lidí, kapitálu, služeb a zboží. Takže, takže ty Němci by si eh, měli položit otázku, proč je tolik německých bank v Lucemburku a taky by se měli zeptat, jakou daňovou a bankovní politiku dělali v Německu, když tolik německých bank se usadilo v Lucemburku. To je volný oběh, volný pohyb kapitálu. Paní předsedkyně, já bych chtěla říci, že ve zprávě mojí kolegyně Silví Gulardové je celá řada zajímavých bodů, ale jsou tam také dvojznačnosti, které bychom měli odstranit, aby to bylo akceptovatelné. Je tady myšlenka združení dluhu. A jsou tady dvě schémata. První schéma to jsou modré dluhopisy, které budou společně emitovány, protože budou pod eh, ten práh, který je stanoven Maastrichtskou smlouvou, a pak dluhy nad 60 které budou spadat do kompetence národních států. Takže členské státy by měly dodržovat tento práh, který je stanoven eh, v této smlouvě protože národní dluh by byl mnohem dražší z hlediska financování než evropský dluh. To mi připadá logické. Ale v tom druhém schématu vytvoření Evropského fondu pro umoření dluhu, tedy dočasného fondu, který byl prezentován nedávno německými ekonomy, tak to je schéma, které je nejčastěji uváděno v současnosti. Část této logiky chápu, ale ne celou tuto logiku, protože se mi zdá, že jaksi pobítka určitému správnému rozpočtu je slabší než v prvním schématu. A byla bych ráda, kdyby zpravodajka se k tomuto vyjádřila, aby nám uvedla výhody a nevýhody obou systémů. Združení dluhu pod 60 HDP, pokud se chceme dát tímto směrem, tak tato logika mi připadá správnější, hlavně méně nebezpečná. Takže minimálně bychom se měli rozhodnout pro jeden přístup a tím vyloučit ten druhý. Takže to je otázka, kterou kladu paní zpravodajce. A pak mám druhou připomínku. Zpráva paní Gulár se točí mm, mnohem kolem toho podstatného bodu, a sice, že združování dluhu může nastat pouze v den, kdy EU se vybaví rozpočtovou, rigidní nebo dokonce velmi rigidní unii. To znamená v okamžik, kdy členské státy budou skutečně dodržovat železná pravidla v rozpočtu. A je zde myšlenka, že samozřejmě rozpočtová disciplína je žádoucí, ale i další faktory by měly být zohledněny. Tento přístup mi připadá poněkud lehkovážný. Já si myslím, že eurobondy budou vyvrcholně, vyvrcholením určitého procesu, že tomu nebude naopak. Smlouva a fiskal kompakt jsou tady uváděny. Samozřejmě, že levice nebude toto podporovat, ale buďte si jisti, že nebude možné v rozpočtové oblasti realizovat tyto eurobondy bez ohledu na to jméno, které se jim bude dávat tak jak jsem řekla, toto nebude možné, pokud tady nedojde k určité, určitému poručnictví ohledně členských států. Takže podle mého názoru eurobondy zůstanou virtuální záležitostí. To jsem chtěla upřesnit. Pokud zpráva by chtěla zajistit pokrok, pak je nutné ho jaksi více podložit na této úrovni, i když to možná jaksi zraní některé citlivé duše. A pokud k tomu nedojde, tak je tady riziko, že tato zpráva přistane v šuplíku a neposlouží příliš. Takže to je několik připomínek, které jsem chtěla vyjádřit. Myslím si, že jsou tady další představitelé, kteří by měli rozhodnout, zda to odpovídá současnému článku 125 smlouvy a nebo zda ho máme interpretovat tímto způsobem, anebo zda je nutné přepracovat smlouvy. Já nevěřím na přepracování smluv v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. To by bylo velice obtížné, ale zároveň nemůžeme čekat. Je nutné řešit současné problémy, které prožíváme v eurozóně. Proto se domnívám, že pokud se nám podaří najít řešení v rámci smluv, tak to bude mnohem lepší, protože já nevěřím na možnost revidovat smlouvy v nějaké rozumné lhůtě. Petr Simon. Petr Simon, prosím. Já, vielen Dank, Frau Krát děkuji, paní předsedkyně. Opravdu lituji, že pan Fox opět odešel. To tak trošku mluví samo za sebe. Ti lidé tady pobydou a pak prostě odcházejí. Ale myslím si, že je nutné zareagovat. Když se hovoří o tom, že mnoho zemí příliš dlouho, příliš vydávalo. To tady zaznělo. Pak mě opravdu tedy překvapuje, jak je možné takové nepravdy eh, říkat eh, v souvislosti se španělském, irském. Prostě se tyto věci tady vypouští a eh, zřejmě tady nestojí na pevných nohou. Nejdříve bych chtěl tedy se vrátit k té zprávě a poděkovat paní zpravodajce za zpracování této tematiky, zvláště z hlediska uh, úvodu ohledně dluhů a pak také z hlediska perspektivy budoucnosti. Speciálně k číslu 11 bych měl otázku na paní zpravodajku. Je naprosto správné, že na tomto místě je ten záběr poněkud širší a že se zde ošetřují jaksi oblasti, které nalevo i napravo jsou vlastně hlavním tématem. Nejsem si ovšem jist, zda otázka rekapitalizace a tohoto fondu by se měla na tomto místě řešit. Co se týče této problematiky v EU, je zde snaha zajistit jakýsi fond, který by zajistil depozita, který by byl záručním fondem depozit. To je otázka, která se řešila v souvislosti s akutními riziky, které, na které můžeme reagovat v takovém střednědobém horizontu ale souvisí eh, Samozřejmě to je otázka zajištění těchto depozit, o kterých eh, se zabýváme velice dlouho. Eh, a parlament se s tím vypoří, vypořádal a zaujal jednotnou pozici, zatímco na úrovni rady to takto nebylo. Tam to bylo složitější. My máme velice odlišné tradice v členských státech z hlediska záručení těchto depozit. Také máme uh, bankovní struktury dosti odlišné v jednotlivých zemích. Máme celou řadu dobrých a dobře etablovaných. Teď um, se dívám na svého španělského kolegu. Máme velice dobré národní systémy eh, zajištění těchto vkladů. Ale já si myslím, že by nebylo dobré otevírat tuto tematiku v rámci EU. Bylo by dobré provádět tuto diskuzi na jiné úrovni. Vycházíme z principu, že bychom měli nějakým způsobem se vyhnout porušování soutěže, ale myslím si, že by bylo dobré zde nechat fungovat subsidiární princip, tak abychom vycházeli z těch existujících tradic a abychom je zohlednili předtím, než je budeme nějakým způsobem měnit. Dobrá, Sofie. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Jenom pár slov obecně. Po té, co jsem se nyní vyslechla tuto diskusi. Domnívám se, že zde hovoříme o různých modelech a o tom, jaká by, jaký by byl optimální eh, další postup. Mně to připadá velmi obtížné rozhodnout. Jsou různé argumenty pro ve prospěch těch různých předkládaných řešení, ale já si myslím, že důležitější e, se rozhodnout, e, přijmout rozhodnutí, ne jako před 10-12 lety e, skončit s nějakými pouze napůl dořešenými opatřeními a eurozónou, která není úplná právě kvůli strachu z rozhodnutí, kvůli voličům. Takže ať už budeme dělat cokoliv, neměla by to být žádná polovičatá řešení, eh, žádné, eh, žádné minimální kompromisy. Myslím, že náš strach vytvořit opravdu politickou unii je to, co nás vůbec do těch problémů uvrhlo. Ještě bych ráda zde jasně uvedla, že patřím k těm, Eh, komu velmi leží na srdce fiskální disciplína. Já se nedomnívám, že je možné se výdaji eh, prokousat z krize. Já si myslím, že není dobré systematicky vydávat více, než kolik máte příjmy. Takže nesouhlasím s těmi, kdo kritizují to, to zdůrazňování úspěšných opatření. A pokud jde o morální hazard, o co jde? Proč vůbec hovoříme o tom, které země jak si, si vedou cnost, a které nikoli? O, jak, o jaké cnosti zde jde? Tady jde politická rozhodnutí. Nejde o to, že by, eh, že by sever Evropy byl vzorný a na jihu byli všichni eh, Vy se to panu Foxemu jasně. Eh, jeho kolegové země, kterou zastup, eh, a strana, kterou zastupuje, jsou velmi blízko straně v Nizozemsku, která se snaží zablokovat eh, ten úsporný přístup. Takže ono to vůbec není tak, že se máme promyslový sever versus eh, linii jich. Spravodajka to zmiňovala totiž, ty země jihu, o kterých se hovoříme, nyní eh, činí mnohem více pro reformy než moje země, která údajně patří k těm skvělým průmyslovým zemím. Ono to není tady všechno černobílé. Domnívám se, že v tom systému měly být eh, zapracovány dostatečné záruky a kontrolní mechanismy, eh, které by umožnily, aby panovala důvěra, protože o to zde nakonec jde, aby se obnovila nebo vytvořila důvěra. To znamená, že nebudou stoprocentní záruky, kdyby existovaly, nepotřebovali bychom důvěru, budeme si muset navzájem důvěřovat. A budeme si muset říci, že pokud se stanovíme pravidla, budeme věřit, že všichni se mi budou řídit. V čem byl doposud ten problém? Totiž ten problém nebyl se združením dluhu, naopak byl v tom, že jsme si nevěřila, neexistovala pravidla, která by byla závazná pro všechny. A když komise navrhla závaznější pravidla, zablokovali to jak ty vzorné země, vedené Německem a Nizozemskem, tak ty ostatní. Takže ono to opravdu není černobílé. A ať už rozhodneme jakkoliv, mělo by to být Eh, měli bychom jít cestou úplné politické unie a žádných polovičatých opatření či rozhodnutí, která eh, nebudou představovat ani národní, ani evropské řešení. Měli bychom skutečně zvolit cestu eh, úplné politické unie. Děkuji. Další poslanec. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát naší zpravodajce za jasný návrh zprávy. Týká se to evropských i jiných finančních opatřeních, eh, které eh, se rozvíjí směrem k dluhové unii. U dluhové unie nastává tedy problematika morálního hazardu, jak bylo mnohokrát zmiňováno, také eh, demokratická legitimita je nutností. Pro mne je velmi obtížné uchopit to, jak by evropské dluhopisy či jakákoliv e, jiná e, opatření či instrumence v rámci sdílené odpovědnosti e, probíhaly při existenci medálního hazardu. Společná nedělá odpovědnost jakožto východisko vlastně přenáší morální odpovědnost A rád bych řekl, že teď hovořím o všech evropských zemích, jak o zemích severu, tak jihu nějak nerozlišuji země na ty, ty morálnější a ty horší. I moje země, Finsko na severu Evropy, si žije nad své podměry. Společná dělná odpovědnost a, a združení dlouho by bylo dalším krokem k federalizaci Evropy. A demokratická legitimnost je klíčová, pokud by neexistovala, pokud by naše rozhodnutí nebyla demokraticky legitimní v očích občana, pak by veřejnost těmito opatřeními nesouhlasila. Objevily by se sociální nepokoje, byla by ohrožena ochota lidí eh, platit daně a tak dále. A proto o všech eh, těchto možných řešeních můžeme zodpovědně jednat musí existovat eh, jasná podpora členských států pro tato opatření, a to nejenom eh, od politiku, ale také od veřejnosti. To je klíčové. V případě mé země, Finska, v současné době eh, naše politická reprezentace nepodporuje myšlenku evropských dluhopisů, jak vládní strany, tak, tak opozice zaujímají tento postoj a můj odhad je takový, že ve Finsku jsou to možná pouze zelení, kteří mají 5% eh, křesel v parlamentu, kteří by byli pro tuto, eh, tuto cestu, toto řešení. Dobrá, děkuji. Eh, Werner se chce ještě jednou pustit do Lucemburska. Nein, nein, beim besten Willen. Ich wollte nur Ne, ne, samozřejmě, že ne. Pořád slychám o tom návrhu německé expertní skupiny, pokud je o zadlužení nad úrovní, nad hranicí 60 HDP. Podle tohoto návrhu 8 ze 17 zemí eurozóny by se mohlo na věci účastnit, protože tato um, expertní rada řekla, že země, které neplní to kritérium, by byly vyloučeny z věci. To znamená, země, které jsou pod Prahem 60% HDP, to jsou tu Estonsko, Finsko, Lucembursko, Slovinsko, Slovensko. Dále byl minulý týden odsouhlasen umořovací fond 2,3 miliard eur a to by vlastně šlo do Itálie. 975 milionů pro Itálii a 530 Německou jakožto dluž, druhý dlužník. To je tedy to dilema, o kterém hovořil, které popisoval pan Monte. Ono by to vlastně nic nezměnilo, protože Itálie by byla eh, prvním ehm, půjčovatelem, eh, pardon, eh, prvním si vypůjčujícím. Takže pokud si čteme tyto návrhy, musíme je číst v úplnosti. Za prvé, pohyb k politické unii, Eh, mnoho států toto podpořilo, ale myslím si, že to je chyba. Za třetí fiskální unie eh, a potom eh, teprve přistoupit k založení MS a teprve poté eventuálně možná uvažovat o změně smluv a tudíž eurobondech. Uh, thank you. I Děkuji. A také já uh, jsem na seznamu řečníků, pokusím se být stručná. Samozřejmě my už jsme Um, hlasovali pro umořovací fond v tom tupeku a mm, víme, že tady všichni jsou dobrovolníky na spasení, nikdo není dobrovolníkem na ukřižování a mm, s tím se spojí i další aspekty. Jean-Paul? Eh, my už tady máme to umoření, jakoby spasení a není třeba se hlásit na ukřižování. Ano, ano. V každém případě já myslím, že eh, jsme v situaci všechno nebo nic. To neznamená, že to je věc, kterou můžeme rychle vyřešit. I když já jsem v první řadě těch, kdo se stěžují, že členské státy dělají eh, velmi málo eh, proto, když mají vytvořit záchranný mechanismus Eh, když jde o otázku vytváření fiskální unie, kde je jasné, že to všechno nemůže být uděláno tak rychle. Když se podíváme na združení, tak vidím, že máme velké problémy. A snažíme se udělat něco, co jde příliš rychle a žádáme vlastně Německo a Francii, aby tři až čtyřikrát objem svého HDP eh, vystavili eh, odpovědnost, společné odpovědnosti. My můžeme mm, samozřejmě argumentovat, že něco je možné udělat i v krátkodobém výhledu, kde je taková omezená odpovědnost e, toho združování, tak jak to bylo uděláno e, také v ESFF e, o takového mechanismu u kroku, které bychom měli eh, učinit eh, v krátkodobém výhledu spíše než v dlouhodobém výhledu. V dlouhodobém výhledu se musíme zabývat tím, že je to rozhodnutí vše nebo nic, ale potřebujeme čas, než takové rozhodnutí učiníme. A to je další důvod, eh, proč vlastně tady hovoříme o T-bills, a kde by bylo menší množství finančních prostředků z krátkodobého hlediska a kde by to také bylo jenom na krátkodobé, eh, krátkodobou možnost využití dva, čtyři roky. To by dalo právě ten čas, ve kterém bychom mohli eh, udělat další budoucí kroky k tomu, co by už mohlo být dlouhodobou eh, snahou řešit fiskální unii. A to je zase e, řešení, e, které tady zvažujeme. Myslím, že musíme se na to dívat poctivě a právě parlament tomu přistupuje e, poctivěji než některé jiné instituce. My nejse neobáváme e, tady e, říct, že jde o tyto problémy. Víme, že to jsou věci, které není možné vyřešit okamžitě a myslím, že je směšné, že v trialogu, které probíhají, že vlastně stojíme jak proti komisi, tak proti radě a že dokonce nejsme, nemůžeme mít ani úvodní eh, ustanovení, které by šlo tímto směrem. A stále vlastně mm, se tady potýkáme i v krátkodobé oblasti s problémy a to ukazuje, co teprve nás čeká na té dlouhodobé eh, perspektivě, eh, když tedy můžeme připravit takové návrhy, či byl tak um, je tady otázka omezené odpovědnosti, záruky, združování. Um, myslím, že jakýkoliv typ združování dluhu, když se na to podíváme z tohoto hlediska analytiků trhu, uh, kdy vlastně se uh, naznačuje lidem, že by vlastně převzali celý dluh, ale tak to není. Um, je to pravděpodobně zapotřebí být trošku více inventivní a dívat se na všechny varianty a najít eh, cestovní mapu, která vede do budoucna. Já ještě dám slovo Silvii, aby uzavřela diskusi. Děkuji, Sharon, jenom velice stručně chci poděkovat všem těm, kdo hovořili, i kdo naslouchali diskusi velmi pozorně, všem těm, kdo tady jsou. Eh, nejdříve k otázce ehm, morálního hazardu a disciplíny. Já myslím, že nemůžeme k těmto věcem přistupovat eh, samostatně. Já v šesti balíčku eh, jsem velice intenzivně bojovala, a to i proti tehdejší francouzské vládě, proti automatičnosti sankcí. Paní Merkelová a pan Sarkozy tehdy dělali do dohody, aby zamezili automatickým sankcím. To znamená, že není třeba dělat soutěže, kdo je ten nejvíce disciplinovaný. Máme tady text, byl schválen, musíme mít určitou důvěru eh, v naše vlastní právní předpisy, kam můžeme přidat i fiskální kompakt. Já nebudu odpovídat panu Foxovi který jako vždy tady udělal to své číslo, kde nám spoučoval v eh, nás v eurozóně, ačkoliv on tam nepatří. Pokud je o právní aspekty, odpovídám Wernerovi Langenovi, já opravdu velice naslouchám právním eh, argumentům eh, z Německa. Nejde vůbec o to, abychom porušovali smlouvu, ale musíme se dohodnout na tom, jak to interpretujeme. Protože jsou dvě možná hlediska. Buď tady máme právní překážky, které respektují a snažíme se je řešit. A nebo se schováváme za právní překážky, abychom všechno odmítli. A já eh, si nejsem úplně jistá, jak to tady je. Zneklidňují mě některé signály z Německa či z určité části německé veřejnosti. Já eh, často hovořím s veřejnou mým, veřejným míněním, znám jeho názory. Prostě není možné mít unii, kde se z principu něco odmítá a za to se lidé schovávají skrývají, schovávají se za judikáty, i když je respektuji. A mm, eh, můžeme diskutovat. Je jisté, že tady je závazek všech zemí eurozóny, včetně Francie, včetně Německa, v rámci eurosystému eh, s systémem druhého cíle. E, tady jsou záruky, které jdou velmi daleko. Prosím, nedělejme z toho karikaturu. Snažme se mít přístup, který nám umožní zjistit, co je možné při respektování práva. Když američané říkají yes, we can, tak eh, my si říkáme, eh, zda eh, toto je právě odpověď, která by přesvědčila trhy. Já jsem otevřena všem pozněvacím návrhům od EPP, od všech kolegů, všech národností a říkám, prosím, usilujme o přístup, který je konstruktivní a který konsoliduje eurozónu. Jestliže jednoho dne je zachován purismus právníků, ale zmizí euro, tak to budeme tedy v pěkné situaci situaci. Dále od Pervanš Beres. To není fantazie, potřebujeme analýzu, která podle mého názoru eh, není analýzou, kterou vytvářejí ministři financí. Eh, mohou to být i guvernéři centrálních bank a tak dále. Prostě musí to být osoby, které jsou kompetentní, zastupují své státy, ale nejsou přímo ve vládě. To by velice pomohlo Evropské eh, radě. No, pak je otázka, jak dále ovlivnit eh, návrh. A odpovídám pervanš. Říká, že USA nejsou tady srovnatelné. Já ale pozoruju jednu věc. Lidé se neustále odkazují na USA. Lidé to stále mají v hlavě Eh, hlav, eh, prostě představa T-bills z Ameriky. To je jejich eh, reference. Ano, samozřejmě to je federální stát, který už existuje 200 let a Evropa se teprve vytváří, ale přesto v pozadí mnohých investorů a mnohých lidí je právě tato myšlenka v pozadí. A já jsem chtěla říci, podívejme se na to. Združení dluhu, to je velice originální cesta. Evropa se může touto eh, cestou pustit, ale jsou jistě i jiné cesty. Odpovídám Astrid Luling. Ano, jistě, že jsou výhody i nevýhody a mezi řešením Blue Bond a William Schemfeld. Já to neskrývám ve své zprávě, i když je to tam jenom krátké, mohli bychom o tom hovořit mnohem podrobněji. Jistě jsou i nevýhody u umořovacího uh, fondu. Je samozřejmě možnost to takto usilovat o umoření uh, Eh, dluhu. Jsou tady velké kondicionality, eh, týkalo by se to dluhu do 60%, je tady prostě určitý, eh, určitá oblast, kterou bychom umožovali, ale pak ty státy by se mohly zadlužovat nad tento rámec. V kontaktech, které jsem měla s různými zeměmi, řekla bych, že nejvíce odporu k umožovacímu fondu je na jihu Evropy oni velice dobře vidí, jak to má, eh, jaké to má pak dopady. A pokud je o to blue a red, co říkají ekonomové, co říkají samotní autoři této myšlenky, ten eh, dodateč, ty dodatečné náklady na dluh nad 60%, to by se mohlo stát velkým problémem pro státy, eh, které mají hodně velký dluh nad 60%. Takže skutečně tady je určitý stimul, ano, omezit eh, ten dluh, protože by pak eh, státy museli čelit trhům, ale dodatečný Eh, náklad na ten červený dluh, to znamená na 60%, ten by mohl úplně vynulovat ty výhody, které se týkají toho modrého dluhu do 60%. Jak říká Sofie, musíme si vybrat. Já osobně to tady opakuji. Já osobně nemám žádnou myšlenku a priori, žádný předsudek a priori. Já se zvažuji modré, červené, eh, umořování a tak dále. Jenom chci, abychom neměli tady zlom mezi severem a jihem. Já jako francouzská Španělska, když vidím návrhy eh, v Itálii či jinde, tak prostě mě to velice eh, mrzí. Když bude v eurozóně dále existovat a dále se prohlubovat zlom mezi severem a jihem, bude to velice špatné. Já jsem otevřena všem pozměňovacím návrhům, kdyby tady byly nějaké další nápady, které mě ještě eh, tedy tak dobře neznám. Prosím, všecko zvažme, já jsem pro všechno a to říkám jako matka mnoha dětí. Já bych chtěla ještě jednou zmínit v této tuto zprávu nejenom jako zprávu o e, budoucnosti eura či o budoucnosti bank, jak říká Peter. V jednom maličkém ostavci jsem chtěla jenom říci, že když nepřineseme řešení v oblasti bankovní, tak si můžeme vymýšlet, co chceme, všechny možné obligace světa. Nepodaří se nám toho dosáhnout. Musíme samozřejmě eh, diskutovat i o bankovním sektoru. Ten můj odstavec můžeme přeformulovat, to je jiná věc. Já bych chtěla ještě připomenout, že jsme eh, tady zůstali, za, začali v tomto parlamentu eh, s otázkami dohledu, pak jsme pokračovali dále v zprávě Ferreira o bankovní oblasti a tak dále. Já doufám, že jsem reagovala na všechno v diskusi, pak, že jsem něco zapomněla, promiňte mi to a ještě jednou děkuji za velice konstruktivní diskusi. Thank you very much. Uh, the deadline for... Děkuji mnohokrát. Lhůta pro poznací návrhy je 9. července. Projednání poznacích návrhů proběhne 3. září. Ne, 9. července. 3. září a poté hlasování ve výboru je plánováno na 19. září a plénum doufáme v říjnu, ale to musí být ještě potvrzeno. Děkuji. A nyní můžeme pokročit dále k bodu 5, což je změna článku Možná vám dám dvě minutky na opuštění sálu, abych nemusela křičet. Okay, if you if you're leaving, if you're leaving, can you do it quickly? Then we. Poprosím všechny, aby v rychlosti opustili sál, abychom mohli pokračovat. Um, Sven, Werner, can you talk outside? Because then we, we quite... Svene, Werner, můžete to prosím probrat na chodbě? Okay, right. Um, this is the um, amendment of the rule. Dobrá, takže jde o změnu článku 70 jednacího řádu o sociálních jednáních v legislativních postupech. Je možná vhodné vám připomenout, proč jsem zpravodajkou této věci. Je to proto, že jsem předsedkyně výboru a žádná politická skupina nestála o tuto věc. Proto mi tady připadlo být zpravodajkou což je věc, ke které, ke které dochází poměrně často, obvykle u statistik, ale v tomto případě jde tedy o interinstitucionální záležitost. Jde o projednání poznacích návrhů, který bylo předloženo 19. Svou řadu z nich jsem předložila já eh, ve snaze zohledně diskusy, naše diskuse, která proběhla o původním návrhu zprávy. V původním návrhu jsem se pokusila promítnout návrhy, návrhy výboru AFKO, ale zase, že řadě z vás se tato původní verze, původní vyznění nelíbilo, takže jsem předložila poznací návrhy, které by více vyhovovaly našemu výboru. Zdá se, že jsou zde čtyři hlavní body, kterým se věnují poznací návrhy. Za prvé jde o rozhodnutí výboru o zahájení jednání a jak postupovat. Mé poznací návrhy v zásadě jsou schrnutím toho, jak již dnes postupujeme v našem výboru. Máme pravidelnou zprávu o probíhajících jednáních a trialazích, eh, ale předtím to vždy eh, nadnášíme ve výboru, pokud někdo, stejně jako jsme postupovali dnes, pokud někdo má námetky proti zání jednání, pak se hlasuje. Já si myslím, že takto je to korektní, že by nebylo asi dobré hlasovat ve chvíli, kdy třeba s tím všichni nepočítají. Takže pokud by se muselo hlasovat, pak bychom to dělali v rámci běžných hlasování. Já určitě bych nenechala hlasovat, kdyby zde, bylo v sále, zde byly v sále třeba jen čtyři členové výboru. Nicméně jsem to napsala takto za předpokladu, že tedy předseda výboru byl postupovat rozumně a můžeme to ještě dále zpřísnit. Stejně jako několik dalších z vás jsem napsala, že pokud se by hlasovat měla, mělo být o eh, nadpoloviční většinu, Werner Langen chtěl eh, dvou třetinovou většinu. Všem pokud bychom aplikovali toto pravidlo, nikam bychom se nedostali například šesti balíčkem. Tam by dvou třetinová většina pro zahájení jednání o šesti balíčku nikdy nevznikla. Takže bychom bývali museli tuto věc posunout do druhého čtení. A pokud znáte eh, ta čísla, určitě eh, bychom neprosadili svou proti radě, protože jsme měli eh, v šesti hlasováních velmi těsnou většinu v plénu. Takže vzhledem k této zkušenosti si myslím, že dvoutřetinová většina pro vůbec odsouhlasení zahájení vyjednávání výborem není dobrý nápad. Myslím, že zvláštní druhy většin mají své místo, ale spíše například ve druhém čtení v plénu. Nicméně bude mě zajímat názor ostatních. Je zde návrh pana Galtieriho, aby rozhodnutí zahájit vyjednávání bylo přeloženo a dáno k dispozici všem členům výboru. Já si nejsem jistá, zda je to nutné. Ti členové výboru, respektive víte, že ve sděleních předsedy někdy žádáme o hlasování či o rozhodnutí, o zahájení vyjednávání pokud by se mělo přistoupit k formálnímu hlasování později, pak by asi poslanci potřebovali eh, přeložené podklady, ale tady jde vlastně o ústní postup a proto předpokládám, že tlumočení stačí. Dále měla by existovat možnost, aby výbor aktualizoval mandát pro eh, trialog eh, ve světle vývoje jednání. S tím jsem naprosto spokojená, s tím souhlasím. Takto jsme postupovali, i když ne u formálního hlasovacího postupu, ale u šesti balíčků jsme toto činili, kdy jsme vlastně e, průběžně diskutovali o pořadí našich priorit, v tomto případě to prováděli zpravodajové a vlastně šlo o koncenzus vzešlý e, z diskusí, které se průběžně vedly a je možné to i formálně zakotvit. Dále e, předání plénu, předání toho rozhodnutí o zájemní vydávání do pléna to by patrně nastoupilo, pokud by panoval nesouhlas s tím, jak postupoval výbor. Musíme mít na paměti, že nejde pouze o náš výbor, ale i o jiné výbory. Existují různé alternativy. Mohlo by se takto postupovat na žádost jedné politické skupiny či skupiny alespoň 40 poslanců, což by odráželo eh, standardní postup při předávání věcí do plena. Já sama navrhuji dvě politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců, protože jsem nechtěla, aby se eh, rutině na žádost jedné politické skupiny eh, věci vždy hned předaly do pléna. To si myslím, že by mohlo být někdy eh, trošičku zlouhavé. Dále, a o tom tady musíme rozhodnout, dále na žádost jedné desetiny poslanců, kteří, kteří zastupují alespoň dvě politické skupiny, anebo pokud tak rozhodne, respektive rozhodla konference předsedů, Konference předsedů by tedy také mohla zasahovat, pokud by panoval silný pocit, že je vhodné tu věc přenést na vyšší úroveň, třeba kvůli její aktuálnosti. Takže toto jsou alternativní řešení, mezi něž budeme muset zvolit. Dále složení vyjednávacího týmu. Tady jsem napsala, že by to mělo být, eh, že by měla být zachována stávající praxe, to znamená eh, předseda pro zpravodaj plus stínový zpravodajové. Vyjasňuji zde, kdo dělá co. Předseda je vlastně formálně předsedou celého, celého postupu eh, také v internet sociálních záležitostech, tak postupuji dnes já například u aktu přenesené pravomoci, takže meziinstitucionální záležitosti patrně by neměly být součástí eh, vyjednávání o politikách, o koncepcích, takže bych ráda oddělila od sebe interinstitucionální bitvy a politické diskuse. To si myslím, že se nám zatím úspěšně dařilo eh, dělat v našem výboru a zpravodaj tedy vede jednání, jak je běžné v našem výboru, eh, v záležitostech vázaných na vyjednávací mandát. Všechny politické skupiny musí mít možnost eh, být přítomny, kde je to nutné, aniž bychom to nějak pozbuzovali. Myslím, že eh, by také měli být zástupci, pokud například se stínový zpravodaj nebo někdo jiný nemůže dostavit. A podobně za určitých situací je možné rozšířit jednávací tým. Opět takto jsme již postupovali u šesti balíčku kdy se účastnili všichni koordinátoři, protože nám to přišlo nutné. Takže asi bych nechtěla to zakotvovat tak, že vždy mají právo eh, být v tom týmu že vždy mají právo koordinátoři tedy být v tom týmu, protože za některých situací by toto nebylo vhodné, ale tam, kde se to situace žádá, by to mělo být možné. A poslední věc se týká obesílání dokumentů s trialogu nebo k trialogu je tedy obvyklé mít ten čtyřsloupcový dokument k trialogu, k tomu já předložím ještě ústní změnu. Hlavně tady jde vlastně o to, zda budeme dostávat, nebo pokud dostáváme dostáváme aktualizované dokumenty a neoficiální dokumenty, zda je budeme aktivně jaksi eh, zvažovat a projednávat. Eh, v souvislosti s s jednáním v trialogu, jak dalece předem je potřebujeme mít. Někteří navrhují 24 hodin, včetně mě eh, pan Gualtieri navrhl 48 hodin. Určitě by to mělo být eh, ta lhouta, to je tak dlouho, jak je možné, ale vzhledem k tomu, vše, vzhledem k tomu, jaký je objem naší práce, že máme někdy i několik trialogů týdně, nejsem si jistá, zda těch 48 hodin bude proveditelná lhuta. Dále Již jsem vám obeslala návrh možných kompromisů s tím, že to nepokrývá úplně všechno, co bylo navrženo a samozřejmě můžeme kromě toho ještě hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích. Pokud kolegové předložili dlouhé pozměňovací návrhy, tak eh, tam by asi bylo vhodné hlasovat o jejich jednotlivých částech. Jsem připravena být maximálně flexibilní v této věci a pokud možno hlasovat o něčem, co bude odrážet kolektivní vůli výboru. Tolik tady ode mne na úvod. Dvě věci, které jsem neřešila vůbec v tom, co jsem vám obeslala jakožto první návrh kompromisů, jsou tyto. Za prvé, je to to, o čem jsem již hovořila, týká se to zahájení vyjednávání, že by to, za by to mělo mít dvoutřetinou, vyžadovat dvoutřetinou většinu. Já z těch důvodů, které jsem uvedla, to nepodporuji. Samozřejmě o tom můžeme mít samostatné oddělené hlasování, pokud se to bude přát většina z vás. A druhá věc, kterou jsem nedala do kompromisu, je omezení funkce předsedy a zpravodaje, čistinové zpravodaje. E, spra- e, předseda často je vlastně zpravodajem. Já například jsem u trialogu SR 2020 e, takto zpravodajkou Eh, protože to na mě vlastně zbylo a eh, je obtížné dostat tam jako zástupce všech politických skupin. Předpokládám, že bylo i obtížné dostat tam místo předsedu, takže buďme praktičtí. Pokud, eh, pokud něco připadne předsedovi, protože o to žádná politická skupina nestála, pak patrně bude muset předpokládat, že předseda bude postupovat zodpovědně ve vyjednávacím týmu nutně budou zástupci všech politických skupin a to samo sobě, myslím, dostatečná záruka. Pokud jde o stínové zpravodaje. Tady si myslím, k tomu budeme muset přistoupit velmi, eh, velmi obezřetně, velmi pečlivě, bychom zvážili, jaký bude postup vůči malým a velkým skupinám. V ideálním světě asi by předseda nemusel na sebe brát i zátěž eh, stínového zpravodajství. Já jsem z jedné z menších skupin, musím odvádět svůj díl práce a myslím si, že pro eh, menší skupiny Eh, by to patrně znamenalo, že jejich předsedové budou muset vždy takto postupovat. Dále pokud jde o meziinstitucionální bitvy, předseda v tomto případě eh, jsem to já, ale eh, ten konkrétně předseda patrně bude postupovat lépe než ti, kdo tomu jsou vystaveni méně často. Pokud někdo má nějaké pochyby o odlišení těchto dvou rolí, tak eh, může eh, možná eh, si promluvit s někým z těch, kdo sledují, jak je vývoj u CRD. Nicméně, <clears throat> pokud by to bylo, mělo být zavedeno jakožto pravidlo pro celý parlament, tak se jim budu samozřejmě ráda řídit, ale myslím, že bychom tady neměli předpokládat výrazně odlišný postup od, nebo navrhovat výrazně odlišný od jiných výborů. A myslím, že je zvykem, že zásadní politická témata má na starost, eh, mývá na starost předseda. Takový je postup poměrně často v některých výborech. Dále například výboru pro průmysl veškerá jednání vede předseda, pouze předseda má právo hovořit dokonce. Eh, my jsme trochu flexibilnější v tom, eh, kdo za nás dostává slovo v trialozích. Je pravda, že to také někde trialogy prodlužuje, ale myslím, že nikdo nemůže tvrdit, že postupujeme nedemokraticky. Takže tím se, myslím, vyčerpala veškerá eh, témata, je můj osobní, ohled, je můj osobní pohled na ně. Jde tady o záležitost víceho výboru. A jako první se nyní hlásí do diskuse jako stínový zpravodaj za PP Jean-Paul, prosím. Ano, paní předsedkyně, já jsem ještě neviděl ty pozměňovací návrhy, takže problém je asi na mý straně. Já mám jenom několik připomínek. Za prvé, mezi těmi pozměňovacími návrhy, které jsou v té naší složce pod eh, rubrikou 5, tak vlastně jsem proti všem pozměňovacím návrhům pana Gualtieriho. Já jsem viděl, jak fungoval, to je dobré, když je někdo právník, já jsem jim byl také velmi dlouho, ale myslím si, že eh, prostě nemá právo, eh, aby bránil tedy tomuto eh, postupu. Co se týče pozměňovací návrh pana Kluta, ten je uspokojivý z mého hlediska. Musím ho najít. A teď ta záležitost předsedů výborů. To je 14. Návrh pana Kluta. To je velmi dobré. Tady musíme být jednoznační. Tady máme dosti specifické fungování parlamentu. Nechci tím nějakým způsobem vás zranit, ale máme předsedy výborů, které nejsou regulérně zvoleni. Tedy z hlediska venku předseda výboru se jeví jako zástupce výboru, je tam většina a ten náš interní systém, který pak vyústí v rozdělení těch výborů v rámci těch jednotlivých skupin, pak v rámci těch skupin máme ten systém, který praktikujeme i v naší politické skupině. Takže tento systém způsobuje, že ten předseda výboru je někdo, kdo je poněkud specifické situaci. Má tedy institucionální viditelnou pozici a zároveň není nezbytně zástupcem, když mluví nebo jedná, není zástupcem většiny. To je situace, která podle mého názoru je nesrozumitelná z hlediska toho venkovního pohledu. Je to vlastně ve prospěch toho předsedy, ale ta situace je tedy taková, jaká je, já ji nemohu změnit. A za těchto podmínek myslím, že je nutné, aby tedy předseda mohl být neutrální v rámci trialogu vy jste řekla velice správně, že jsou tady rozdíly mezi malými a velkými skupinami. V těch malých skupinách je nutné si rozdělit více zpráv. Pokud chceme sledovat veškeré otázky, tak musíme postupovat tímto způsobem. V těch velkých skupinách je to tedy trochu odlišné. Hovořili jsme o, o ITRE, já nevím, co se tam děje, já tam nejsem členem, ale je pravda, že jsou některé problémy, které jsou zvláště důležité. Nemluvím teď o těch tématech, které jsou vám nebo byly vám přiděleny, nebo když nikdo nechtěl využít tyto body. Ale jsou některé závažně, závažná témata a myslím si, že to, co jsem vám napsal, zůstává platné. To nespochybňuje nějakou osobní eh, poctivost eh, předsedy nebo předsedkyně, ale myslím si, že je to otázka transparentnosti. Všichni teď opakují slovo transparentnost, anglosaxové mají rádi eh, zájmové konflikty nebo konflikt zájmu. Mně méně tedy, jak si imponují tyto výrazy, ale pokud tedy všude hovoříme o těchto eh, konfliktech zájmu, tak musíme dávat eh, pozor. Například ve Francii, když eh, bývala, kdyby bývalá družka prezidenta eh, republiky se stala předsedkyní schromáždění, tak by to možná byl také konflikt zájmu. Problém se vyřešil, protože vlastně ve volbách byla poražena. Takže to je mm, moje osobní stanovisko, ten znáte. Takže zůstávám věrný tomuto stanovisku. Je tady prosím někdo z SAD? Ne, někdo mě nebyl uh, uh, ohlášen, tak dávám slovo panu kolegovi. Ano, jenom velice stručně. Děkuji za eh, kompromisní návrhy. Po poslední výměně názoru k této věci jsme se rozhodli, že do té otázky jakou většinu potřebujeme, se nebudeme pouštět. A, takže mm, myslíme, že to posuneme k dalším přímým eh, vyjednáváním otázka dvou třetin či většiny členů. To si myslím, že je spíše filozofická diskuse. Prostě mm, většina členů může být definována různě, eh, otázka dvou třetin z hlediska legitimity. No, nicméně myslím, že konec konců to není klíčová otázka. Takže váš kompromis, myslím, je vyvážený. Dále, pokud o eh, rozdávání materiálu jak o tom hovořil pozměňovací návrh Jurgena číslo 14, o tom se zmínil i Jean-Paul. Já musím říci, že když eh, všechny materiály z trialogu rozdáme všem členům eh, výboru nebo všem eh, koordinátorům, no tak prostě to je jako kdybychom to rovnou dali online k dispozici. Ano, ano, odpovídá se na otázku, která byla mimo mikrofon. Tady já to překládám z Němčiny. Já budu teď hovořit německy dále, aby to bylo zjednodušené. V tom návrhu Jurgence 14, který si právě chválil, stojí všechny psané návrhy a neoficiální podklady které jsou zkoumány v rámci trialogu, budou dány k dispozici výboru. Případně je možné e, to předat také jednotlivým politickým skupinám, což znamená, že principiálně by to všichni měli dostat. A teď si právě o tom hovořil. Já jsem tedy ve francouzštině pochopil, že si hovořil o 14 a že si chválil tento návrh Jürgense. Tak jsem to pochopil ve francouzštině. Aha, tak to číslování je jiné. Já tady mám pozměňovací návrh 14, Jürgen Klute, odstavec, odstavec 1. Aha, tak to je nedorozumění. Takže teď budu držet pusu. Chtěl bych tím pouze na závěr říci, že tady je problém jaké podklady z trialogu eh, budou rozdány komu. To je věc, která by si vyžadovala vlastní diskusy. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty tedy potom jsou alukovány dalším osobám. Já jsem například měl takovou situaci, že jsem dostal návrh kompromisu. Týkalo se to eh, jedné členské země a dostal jsem to jako člen výboru a přitom jsem byl eh, zpravodaj a jako zpravodaj jsem to tedy nedostal, takže bylo by dobré, abychom věděli, jakým způsobem toto rozdělovat. V každém případě děkuji za tyto pozměňovací návrhy. Pro nás je to tedy v pořádku a ty ostatní záležitosti bychom měli ještě probrat. A co se týče té zprávy, ohledně těch témat, které nikdo nechce a musí se převzít. Víte, že my tady sdílíme tu parlamentní linii, která byla přijata a e, určitě se budeme účastnit příštího zasedání stínových zpravodajů a budeme toto ještě projednávat. Děkuji. Thank you very much. Uh, Děkuji. Jenom na objasnění. E, číslo 14 Jirgena, to má sedm odstavců a já myslím, že Jean-Paul hovořil o odstavce 2 z tohoto návrhu, zatímco vy jste hovořil o odstavci 4 či nějaké jiné části tohoto návrhu. Tak je to. A tam byly dvě otázky. Ano, já před chvílí, když jsem hovořil o návrhu 14, tak jsem měl na mysli, jak říkáte, odstavec 2. A když Sven hovořil o sdělování eh, dokumentu hovořil o tom, že by se to dalo všem poslancům, ale já jsem viděl, že v odstavce 4 se hovořilo pouze o vyjednávacím týmu. Ano. Ano, je řečeno, že to bude dáno k dispozici frakcím, jak je možné. Ano, takže Určitě rozdávání dokumentů si zaslouží další diskusy, já budu otevřená eh, diskusy, rozhodně se ji nezavírám a teď asi Jürgen. Já, danke. Děkuji. Já bych chtěl velice krátce udělat připomínku k tomu, co právě řekl Sven ohledně kompromisní návrh, které dostal přes nějakou členskou zemi. To je zase uh, jiné téma, eh, kterým bychom se měli zba, eh, za, eh, zabývat. My také nám volají například lobbysté a chtějí tyto kompromisní návrhy, vyvíjejí na nás tlak a tvrdí, že mají nárok na tyto kompromisní návrhy a že by měly být tedy poslány těmto lobbystům. Je samozřejmě zatím kolegové na to nereagovali, bylo by dobré toto projednat. V každém případě nic se nedostává ven, pokud to eh, nebylo předáno vyjednávacímu týmu. Ale to je samozřejmě věc, která by se měla projednávat na jiné úrovni. Mělo by se to jaksi projednat, měli bychom tady mít konsensus. Členové parlamentu jsou tady proto, že byli zvoleni a jako první mají samozřejmě nárok na kompromisní návrhy a měli by mít tady tyto podklady k dispozici. Co se týče odstavce 4 a 5, tak ta hlavní idea spočívá v tom, že pokud chceme na výboru ještě eh, jak si projednat eh, ty věci, které jsou součástí vyjednávání, tak samozřejmě musíme být informováni o tom, co se vyjednalo v rámci trialogu na úrovni toho eh, vyjednávacího týmu. Samozřejmě musíme dávat na to pozor na to, aby se to příliš nerozšířilo, ale musíme mít na výboře tyto podklady eh, k dispozici. To byla ta hlavní myšlenka. Samozřejmě, že jak zajistit, aby se to nedostalo eh, jaksi navenek, to je další věc, kterou musíme ještě projednat. Ano, některé věci samozřejmě jsou důvěrné a musíme je takto vnímat. A co se týče moderních komunikačních technologií, tak eh, samozřejmě se tyto věci stávají složitější. To je jasné. Takže to byl tento bod. A pak ještě dvě, tři připomínky. Eh, kompromisy, které navrhla Sharon, ty já mohu podpořit víceméně. A ta pasáž, o které hovořil Jean-Paul, tak já myslím, že to by mělo být jasně ošetřeno. Je tady neutrální funkce řízení. Ano, Sharon tedy vyjádřila tady ten přístup, který je britským přístupem. Není to úplně tak obvyklé. Samozřejmě existují určitá pravidla z hlediska konfliktu zájmu, tedy mohou vzniknout některé konfliktní situace a pak se musí dát určitý směr ohledně toho, co je akceptovatelné, co nikoliv. A já bych chtěl požádat, aby eh, toto bylo jaksi jedno, jednoznačněji a výrazněji sformulováno, právě co se týče konfliktu. Pak těch 24 hodin nebo 48 hodin, já bych spíše byl pro 24 hodin protože vzhledem k tomu, že máme mnoho jednání, tak pokud budeme mít 48 hodin, tak je to příliš dlouhé, přece jenom 24 hodin, to je, jak si myslím, postačující. Nebylo by dobré, aby to bylo delší, to by nebylo praktické. A pak ta většina dvoutřetinová a tak dále. Tady opět sdílím názor Sharon, musí to být proveditelné, a máme tady samozřejmě dost času na to, abychom naši pozici projednali, takže jednoduchá většina by měla být eh, možná a postačující v tomto smyslu. To je všechno. Ještě jeden bod. Sharon hovořila o tom, eh, jakým způsobem teda ten předseda zastupuje předsednictví, jak to funguje. Já nevím, jestli tady bychom měli mít pravidlo, jak by to mělo fungovat, tedy to předsedování. Mm, ale na druhé straně nevím, jestli bychom to měli nechat to úplně otevřené. Je, bylo by obtížné, kdyby vlastně kdokoliv z toho jednacího týmu eh, zastupoval. Možná by byly dobrá tady určitá pravidla, možná bychom našli ještě nějaké, nějaké řešení ohledně zastupování tohoto týmu. To je vše, co jsem chtěl říci. Um, thank you very much. I've got... Děkuji. Mám tady ještě Tomase Mana a Ude Bulman. Uh, eh, Gualtieri tady není, tak možná, že vy dostanete slovo jako první už přetahujeme. Doufám, že tlumočníci zůstanou ještě chvíli s námi. Mnohokrát děkuji. Já nejsem kompetentní pro tuto tematiku, ale vzhledem k tomu, že tady jsem, tak tomu mohu zaujmout stanovisko jménem stínového zpravodaje. Bude to velmi rychlé. Náš stínový zpravodaj souhlasí s navrhovanými kompromisy. Odpovídá to jeho stanovisku a zvláště je rád, že Jean-Paul Goze zde vyjádřil chválu, kterou mu jistě vyřídím. To je vše. Thomas. Thomas. Děkuji, Sharon. Nemáme příliš mnoho času, takže jenom pár připomínek. Za prvé, co se týče čtrnáctky, tady mám opravdu problém. Jedná se o pátý odstavec, to znamená předávání eh, písemných dokladů a neoficiálních dokladů. Já jsem pro transparentnost, jako všichni, ale pokud eh, tady máme jmenované lidi do tohoto týmu, tak eh, to samozřejmě vyžaduje od nich také určitou důvěru. Oni dostanou určité zadání, my doufáme, že se ho zhostí správně. Takže v každém případě to je velmi důležité téma. Pak těch 24 hodin, já jsem nezbytně pro 24 hodin, 48 hodin, ne, tady souhlasím s knutem, to je moc dlouhé. A další byl tady pro mě důležitý téma eh, pravidel zastoupení. Máme tady místo předsedy, to by mělo stačit než abychom jaksi eh, to nějak ošetřili z hlediska rotace. Prostě tady je tato funkce. A co se týče třináctky, Bernard Lang. Myslím si, že bychom s nimi měli ještě, měli bychom s ním pohovořit. E, týká se to té dvoutřetinové většiny. E, jednoduchá většina, ano, dvě třetiny, to mi připadá extrémně moc, e, tedy příliš. Ale myslím si, že bychom s ním měli toto ještě projednat. Za chvíli přijdeme o tlumočení. Svené? Já bych v každém případě raději poskračoval anglicky, i když špatnou angličtinou, ale raději anglicky. Já bych jenom reagoval na to, co bylo řečeno. Myslím, že ten princip by měl být jednoduchý. In the negotiation team or they are fully public. Something in between is difficult. At the moment we are having a situation they are distributed to some privileged uh, actors